Vážení kolegové, vážení eh, páni poslanci, tlumočníci vás informují, že jsou ve stávkové pohotovosti. Eh, vzhledem k tomu, že administrativa Evropského parlamentu jednostranně rozhodla o našich nových pracovních podmínkách. Mně vadí, že zpráva Ertok byla zařazena na program v pondělí, což je den, kdy cestujeme. Já jsem si musel zrušit let, nebo musel bych se býval zrušit původně plánovaný let, abych mohl přijet na hlasování. Pro mě to je prioritní záležitost a skutečně mě to politicky poškozuje, že jsem tady nebyl v době hlasování, takže vás poprosím do budoucna, abyste hlasování nezařazovali na pondělí, protože to je den, kdy všichni poslanci cestují a kdy máme obtíže už tak se spožděnými a rušenými lety a vůbec není možné se sem času dostat, takže prosím do budoucna, abyste toto zvážili a nedávali hlasování na pondělí. Yeah. Uh... Dobře, souhlasím, rozumím tomu. Pochopil jsem, co jste eh, se snažil vysvětlit, ale zároveň se domnívám, že už jsme vlastně o tomto vedli diskuze dříve. Ale vím, souhlasím, není to snadné a toto je prostě dávat důležité hlasování na pondělí. Takže budeme ještě. Eh, eh, Pítře, souhlasím s vámi. Eh, budeme ještě čekat na naší drahou předsedkyni a mezičase se budete muset spokojit se svým místopředsedou. Myslím, že paní předsedkyně se k nám brzy připojí. Je to méně radostné a veselé, ale budeme si muset nějak poradit. Tak mám eh, tady takové komuniké sdělení ze strany tlumočníků. Možná, že někteří z vás eh, už toto sdělení eh, dostali od eh, tlumočnického týmu. Tlumočníci vedou určitý sociální dialog. Naši tlumočníci nás teda požádali, abych vám přečetl, aby mohli přečíst krátké sdělení na počátku to, toho Eh, jednání žádné, eh, žádná práce přes čas. Takže tlumočníci vás informují eh, v tom smyslu, že tady je stávková pohotovost vzhledem k jednání administrativy Evropského parlamentu, která jednostranně rozhodla o nových pracovních podmínkách a vzhledem k tomuto postupujícímu sporu vás musíme informovat, že e, tlumočení skončí e, v přesně stanovený čas, to znamená v našem případě ve 12.30 a e, že nebude tedy pokračovat dál. Zásadní bylo upozornit vás na tento sociální konflikt, který probíhá a na možnost eventuální stávky tlumočníků. Takže toto samozřejmě by nebylo bez eh, eh, nějakého dopadu na naši práci. A teď se dostáváme právě eh, k tomu, k naší práci. Máme zde návrh pořadu jednání, nikdo nenamítá, takže ho vnímám jako schválený. A pak jsou tady zápisy z předchozího jednání, konkrétně z 25. dubna a 14. a 15. května. Pokud nebudou zneseny žádné námitky do konce našeho jednání, tak to budeme vnímat brát jako schválen. E, není tady žádné sdělení ze strany předsedkyně či místopředsedy a můžeme přejít k prvnímu bodu na e, pořadu jednání, což jsou přístavní zařízení pro příjem odpadu vykládaného z lodí. E, je to poprvé, co toto téma budeme diskutovat ve výboru. Takže paní eh, Kopčinská je první, kdo eh, před, vystoupí, potom stínoví zpravodajové a další poslankyně a poslanci. Prosím, paní kolegyně, eh, tedy nejprve vy za komisi. Děkuji, pane předsedo, dobré ráno, dámy a pánové, dobré ráno e, také tlumočníkům. Jsme velice rádi, že máme tuto možnost e, vám předložit návrh nové směrnice o přístavních zařízení pro příjem odpadu vykládaného z lodí. Za chviličku tady budou i slajdy na vašich obrazovkách. Každopádně tato směrnice je novým textem, ale je to vlastně revize směrnice z roku 2000. Bylo mezi tím tolik změn, že eh, se nám zdálo jednodušší pracovat na novém textu a ne na původním návrhu. Eh, jde tedy o eh, snížení toho odpadu vykládaného z lodí do moře. Musíme si uvědomit, že tato směrnice

tady vlastně také reflektuje příslušnou úmluvu eh, IMO a v textu, který jste eh, dostali, eh, my navrhujeme, aby byly pokryty všechna pravidla a všechna přístavní zařízení, všechny unijní přístavy. Zároveň jsme také sestavili velice komplexní plán pro implementaci a prosazování a to je právě ten základní rozdíl mezi mezi evropským právním rámcem a rámcem eh, mezinárodním, protože tam je eh, vlastně eh, situace jiná. Zde má v ruce věci v ruce Evropská komise a Evropská rada. Rovněž stavíme tento návrh směrnice do širšího kontextu legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a zároveň je tady také strategie o plastech, trh a e, naše e, náš balíček o oběhové ekonomice. My chceme, aby všechny tyto nástroje byly součástí takové souhrné politiky, která by zajistila, že prostředí e, moří, prostředí oceánu bude v pořádku a bude chráněno. Začínáme, či začali jsme takovým poměrně dohloubky jdoucím Eh, rozborem eh, legislativního eh, Eh, nástroje, pak jsme udělali hodnocení REFIT v roce 2015 a z toho vyplynulo, že potřebujeme jasně revizi celé směrnice a také jsme eh, definovali několik základních eh, témat, konkrétně těch zařízení přístavních pro řešení odpadu a v neposlední řadě tady také šlo o zhodnocení míry administrativní zátěže, kterou by představovala tato nová koncepce, jak pro, eh, pro všechny zúčastněné strany. Já vás teď nebudu zahrnovat detaily tohoto dokumentu, možná bych zmínila jednu věc, to konečné rozhodnutí sladit eh, tento text eh, s úmluvou Marpol bylo učiněno proto, že jsme vlastně zhodnotili, že ty změny v Marpol jdou tím správným směrem a vlastně se shodují s těmi dlouhodobějšími cíly unijní politiky ohledně ochrany životního prostředí, ochrany moří. Zároveň ovšem musíme trochu aktualizovat ten projekt, abychom ho ještě učinili kvalitativně lepším než Marpol. Jak jsem řekla, náš návrh má v zásadě dva cíle. Snížit příjem, snížit tedy ten objem odpadu a za druhé zjednodušit eh, námořní dopravu. A my bychom vždy měli mít na zřeteli tyto dva cíle. Pokud se podíváte na e, oběhovou ekonomiku, tak tady jsme chtěli zajistit, aby všechno, co e, oběhová ekonomika e, zahrnuje, bude nějakým způsobem také e, zohledněno v našem návrhu. Tady bych chtěla také upozornit na celkový problém odpadů v mořích, e, na druhy lodí, na všechny druhy lodí, které by, jak jsem řekla, měly být e, směrnici zahrnuty. A pak jsou tady také otázky toho hodnocení jednotlivých území. Musíme prostě diferencovat na e, různá ta, e, různá ta e, ty, ty námořní, dalo by se říct, regiony či území. Je tady tedy otázka přístavů, jejich zařízení, prosazování hospodářských nástrojů a e, dalších nástrojů pro prosazování a samozřejmě jako v každé legislativě jsou zde i určité, e, určitá ustanovení administrativního charakteru. Pokud se podíváme na přiměřenost, tak se díváme na definici navrženou v M a tady bych chtěla říct, že pokaždé, eh, když se eh, eh, zabýváme tímto tématem, tak bychom měli mít na zřeteli to, co je ustaveno v mezinárodní legislativě a slaďovat. Zároveň zde také navrhujeme při pojít ještě další kategorii odpadu, která je rovněž zahrnuta v příloze 6 Marpol a také eh, prosazujeme plnou implementaci eh, všeho eh, legislativního, všech legislativních nástrojů, které se vztahují k odpadům obecně. A obecně vlastně řešení odpadu, jeho příjem, jeho zpracování, jeho likvidace, to bylo všechno také předmětem našich diskuzí, našich konzultací se všemi zúčastněnými stranami, s uživateli a na to jsme také tlačili při eh, našich jednáních eh, s eh, orgány přístavu. Tady jsou některé zcela zásadní principy, například my navrhujeme plnou transparentnost ve vztahu mezi poplatky a náklady a to je také e, zas, e, předmětem přílohy 4 a rovněž přicházíme e, s výpočtem takzvané výrazného, výraz, výrazného příspěvku significant contribution a to se bude stahovat na všechna plavidla. To je velmi zásadní, protože nám jde o ty environmentální cíle. My tedy navrhujeme stoprocentní nepříjemnost přímý poplatek eh, za eh, odpad eh, podle přílohy 5 Marpol. A zase toto je striktně, vztah, striktně vztahuje k přístupu v rámci oběhové ekonomiky a také k vizím a cílům strategie v oblasti plastů. Pak je tady také ta koncepce zelené lodi Green Ship koncept a my bychom rádi, kdyby se toto rozvíjelo napříč Evropskou unii. A pak je tady samozřejmě také otázka diferenciace těch, těch eh, pladeb podle velikosti eh, výtlaku a tak dále jednotlivých plavidel. Co se týče prosazování, eh, tak my navrhujeme sladění s Marpolem a tady je takový ten zrcadlový přístup. Marpol eh, zamezuje eh, vykládání odpadu eh, na mořích a my zavádíme povinné, eh, eh, povinné eh, vlastně vysazování odpadu v přístavech. To znamená, tato povinnost nám umožňuje, abychom zaváděli poměrně striktní a předvídatelný mechanismus prosazování. Navrhujeme tedy prováděcí předpis, který by vysvětloval a vypočítával tu, také otázky různých výjimek, tak jak je to ve směrnici uvedeno. Ve směrnici rovněž hovoříme o tom e, reportování, o tom vykazování a e, také e, o možnosti e, využívání elektronických e, prostředků a výměny informací a rovněž navrhujeme takový velice souhrný režim inspekcí a e, také diferenciaci plavidel podle výtlaku, tak jak je to ve směrnici uvedeno. A když se podíváme na výjimky, Eh, tak my navrhujeme eh, výjimky eh, tam, kde se jedná o lodě, které jsou předmětem pravidelné dopravy s a my se snažíme přijít s řešením, které by bylo proveditelné, udržitelné a praktické. Rovněž navrhujeme tam, kde se jedná o plavbu v unijním eh, eh, po určité eh, jasné trase, tak není, není nutné, aby loď vykládala odpad v každém přístavu, ale v jednom z unijních přístavů během té, toho absolvování trasy. A pak samozřejmě jsou tady ještě další administrativní ustanovení. Každopádně tady ještě jeden důležitý prvek. My jsme zahrnuli odkaz na možné změny Eh, Marpol eh, v ty úmluvy, pokud dojde ke změnám v úmluvě Marpol, tak, eh, se, tak budou eh, aplikovány, ale máme tady takovou pojistku v tom případě, že by některé ty změny nebyly v souladu s unijní politikou, tak eh, to bude zohledněno. Takže tak to asi stručně. Děkuji za možnost vám směrnici krátce uvést a těším se na vaše dotazy. Děkuji vám, paní a teď si vyslechneme eh, námožníky v našem výboru. Eh, nejprve Gezín, eh, prosím. Děkuji, děkuji komisi za prezentaci této zprávy. Ano, je to tak opravdu. Pokud někdy přijdou návrhy z komise, tak Eh, je tady velký rozruch v parlamentu nebo i v radě, kdy se řekne, tohle se musí změnit a tak tamhle to. V tomto případě se to zdá být takové, že je tady toho hodně pozitivního a mm, to asi přivítá Rada, členské státy i parlament, takže z tohoto hlediska si myslím, že je to dobrá eh, revize. A to neznamená, že bych možná navrhla eh, nějaké další změny, eh, ale čistě co do postupu víme, že příští rok máme další volby a ne všechny zákony do té doby mohou být pozměněny, ale musím říct, že to vidím pozitivně. Doufám, že se nám to ještě podaří, protože Rada už má hotov onen general approach a taky si myslím, že v parlamentu se nám to podaří zvládnout, vypracovat nějaké stanovisko do podzimu tak abychom mohli jít do trialogu a to je alespoň takový rámcový plán pro zatímní eh, s Rakouskem a Rumunskem, to budeme moci ukončit. Včera jsem měla jednu akci, eh, kdy jsem mluvila s Konstancou a s ostatními a říkala jsem, aha, u vás, vy, vy to asi ukončíte, tak to je alespoň náš cíl. Už teď se těším na spolupráci se stínovými zpravodaji, které dobře znám Dosud jsme se ještě nesetkali. Chtěla jsem eh, před eh, dneškem se s nimi setkat, ale měla jsem tři týdny problémy se zády, takže jsem byla trošku vyřazena z provozu a prostě to nebylo možné. Nemohli jsme se předtím dorozumět. Ale protože všechny dobře znám, tak eh, si myslím, že i v dalším průběhu to bude dobře fungovat. Tolik tedy k obecnému postupu. A pak ano, bylo právě řečeno, že jsou tu dva různé cíle, eh, které má tato zpráva sledovat. Jednak eh, moře má být čistější a druhý cíl je, eh, aby to, k čemu dochází v přístavu, bylo efektivnější. Tady máme oba návrhy v tom zakotveny. Myslím si, že účinné průběhy, účinné postupy, to mělo jít rychleji s tím čistým mořem. Já myslím, že k tomu mám velké diskuze. Efektivní postupy, tady na tom vidíte, jaké existují ještě jiné politiky, které máme na evropské úrovni, které musí být také zohledněny. Jednak je to mm, takzvané single window, o tom se bude teď v eh, dalším mluvit. Mm, situace vypadá tak, že ono single window už vlastně máme teoreticky, ale pořád to ještě není převedeno do praxe. Tedy postupy eh, v přístavech by měly probíhat elektronicky, mělo by to být elektronické hlášení, nejenom jaké náklad sem přijíždí, ale především jaké odpady eh, mm, se tady objeví. A až toto zvládneme, až tady pak správně budeme implementovat single window, tak pak všechny postupy v přístavu můžeme eh, eh, posílit a urychlit. Další věc. A to je předpokladem pro to, abychom eh, tento, toto legislativu mohli dobře převést do praxe. To jsou ona lovná zařízení, která by tady měla být dispozici. I to, to, o to se musíme postarat. Tomu tak všude dnes ještě není a vím, že řada majitelů lodí si stěžují, že někdy na palubě už se třídí odpad a v přístavu se pak všechno hodí do jednoho, do jednoho boxu. E, ty, těmto věcím se budeme chtít vyhnout, e, budeme, přejeme si vylepšené postupy, které budou celkově lepší pro životní prostředí a které se budou hodit do celko, dalšího legislativního rámce, jako je oběhové hospodářství nebo strategie plastu. Máme tady celou řadu věcí, které musíme teď zohlednit a já si myslím, že tam se to skvěle hodí. Tím se už vlastně dostávám k čistému moři. To je skutečně veliká výzva nejenom kvůli plastům. Všichni víme, že nedávno jsme tady měli eh, laboratoř eh, Ocean Plastics. Já jsem dala podnět tomu, aby ta výstava se dostala sem to, co, e, jaké plasty se objevují všechny v moři, to nepochází všechno z lodí, ale také e, z e, zem, země, z pevniny, jsou to lovné, rybářské lodě. Musíme se o to postarat. A předem bych chtěla říct jednu věc. Považuji za dobré to, že komise v případě Marpolu chce trošičku to urychlit v Marpolu a v tom, v tom v eh, příloze toho má být více. Já jsem si, když jsem pracovala s touto zprávou, si toho nebyla ani vědoma, protože já vždycky myslím pozitivně. Marpol, tam je spousta věcí, které jsou dobré pro ekologii. De facto ale, když se podíváte na přílohy Marpolu, tak eh, je to tak, že Marpol umožňuje, aby eh, se prostě určité věci házely do moře a to není ve smyslu lepšího životního prostředí, toto se musí zlepšit. Vím, že komise nemůže dokázat zázraky, my jako poslanci také ne, nemůže nemůžeme donutit celý svět tohle nedělat. Ale měli bychom učinit vše, co je v našich silách a měli bychom být průkopníky toho, že e, tady budou prostě jiné cíle, jiná zadání v Marpolu. Jako například ropné tanky v Severním moři budou vymývány, než by, přímo, e, než by to bylo e, potom děláno v přístavu. Toto není přijatelné. Stejně tak si myslím, že je dobré, že komise dala pryč Scrubbers. Já si myslím, že i tady jsem si možná zcela naivně myslela, že od 1. 1. 2015 v Baltické Baltickém Severním moři máme 0,1 eh, obsahu síry. Eh, spousta, eh, spousta lodí má mokré systémy, které zřídila na svých palubách. Já jsem spíše byla pro něco jiného, protože jsem si říkala, že to s těmito otevřenými systémy fungovat nebude. A v zásadě to není zakázáno, ehm, tedy vypouštět tyto vody, které mají obsah síry. Já jsem byla ve Varneminde na v jednom vědeckém institutu a tam jsem viděla spoustu dat, která byla pozbírána za celá desetiletí a tam bylo možné prokázat, ukázat, že dnes v Baltickém moři máme vysokou míru síry, vysokou koncentraci míru síry tam, kde přijíždějí eh, eh, lodě. Ale to jsem chtěla tady také do toho začlenit. Vím, eh, že tady existuje dobře fungující systém Eh, odstraňování odpadu a mm, v, v přístavech a to se vzalo za základ, ale a to se nevztahuje jenom na eh, kapalný eh, odpad, ale také na pevný odpad a tak toto nemůže být. Musíme se postarat o to, abychom všechno zohlednili v jednom. A proto pak ještě je tu pár takových bodů, Nechtěl bych ale mluvit celou dobu sama, místní noví zpravodajové také budou chtít něco dodat. O pár věcech už se diskutovalo. Taky si myslím, že my stínoví zpravodavě měli, návš- měli návštěvu lobbystů, jak se to tak hezky říká, z přístavu. Oni říkají, že je to otázka toho, jestli je opravdu správné jednak platit za stoprocentní odpad, který se někam dodává, a ať už je to nebezpečný odpad, čemu říkáme tedy hazardous waste, anebo ne. Já myslím, že se to musí odstupňovat a to se částečně eh, v Zvedném moři dělá. Komise říká, že chtějí, aby bylo všechno pokryto, tak aby se nikdo nedostal do pokušení, že bude více odpadu vypouštět. To si nepřejeme. Já si myslím, a tady bych předložila v tomto smyslu pozměňovací návrhy, chápu, že říkáte 100% je pokryto. To vede pak k tomu, že nemáme důvod něco házet do moře. Ale e, co tady postrádám, je takový motivační aspekt. E, motivační aspekt produkovat méně odpadu a to je něco, co považuji za důležité v souvislosti s oběhovou ekonomikou. A e, máme tady legislativní návrh, máme tady jeden aspekt, kde se říká, že pokud se čl- lidé chovají zeleně, tak říkajíc, tak um, budou odměněni a budou muset platit méně. E, ale zvážím si ještě nějakou formulaci, jak to, um, jak to říct lépe jak se vyhnout více odpadům, protože vím 100%, eh, to, toho jsem schopna se toho zbavit, ale pak už nemám žádný důvod mít méně než 100% eh, odpadů na palubě. A to si tam musíme také zapsat. A ještě poslední nebo dva, dva aspekty tu ještě jsou. Jde také o to, že se říká, že všechno eh, se musí udělat, než eh, se opustí zónu EU. E eh, ty lodě, toto je taková, já tady vidím důvody, existuje celá řada přístavů ve třetích státech, která nemají lovná zařízení, ale je, může se stát, že to je nějaký moderní přístav nějaké třetí zemi, teď odhlédneme úplně od Brexitu, o kterém se stále znovu mluví. A poslední přístav, který, do kterého se zajíždí v Evropě, je malý mm, a možná je přetížen. A pro mě je důležité, aby ten odpad skutečně, abychom se ho zbavili. Takže jsem velice ještě zvědavá na práci se stínovými zpravodaji. Doufám, že najdeme nějaká dobrá řešení. A poslední věc, ano, už to bylo řečeno. Vím, že komise Mm, to taky e, říkala, že by to přivítala. V členských státech se o tom taky mluvilo a já jsem to tam také zapracovala. Částečně e, existují rybolovné e, lodě, které vědomě sbírají odpad, když jsou venku a loví ryby a pak to přivážejí na pevninu a toto nesmí být. Nesmí ale být, aby se stát mm, aby za to byli eh, trestáni. Ale možná, když za to budou muset extra platit, tak to dělat nebudou. Takže různé ekologické aspekty musíme zohlednit. Zatím to takto ponechám a budu se těšit na podněty stínových zpravodajů a potom na naši spolupráci. Děkuji. Děkuji, Gezín. A teď tedy stínový zpravodaj, paní Klun za EPP jako první. Thank you very much. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji za dnešní prezentaci komisi. Děkuji také naší, našemu zpravodaji. Já doufám, že, nebo zpravodajce, souhlasím s tím, co zde zaznělo, že je důležité, abychom zajistili dořešení této problematiky protože to je problematika klíčová. Je tady ovšem několik věcí, o kterých je potřeba ještě dále mluvit a možná, že v nich provedeme určité změny, ale myslím si, že ten celkový přístup, jak je zvolen, to znamená snižovat obsah eh, nebo objem odpadu, který je vypouštěn do oceánu, a k tomu eh, připravit eh, příslušná eh, zařízení pro přijímání odpadů. S tím souhlasíme, to je potřeba podpořit. Nicméně jsou zde určité drobnosti, které budeme možná chtít upravit. Směrnice z roku 2000 jistě musí být aktualizována tak, aby byla lépe v souladu s úmluvou Marpol a aby skutečně došlo také ke snížení administrativní zátěže. My teď klademe veliký důraz na nakládání z plasty, vnímáme tedy tuto problematiku v souvislosti s, se strategií pro plasty a s plastovými odpady v oceánech. Ochrana mořského prostředí je důležitá stejně jako zlepšení efektivity fungování současných přístavů. To je jedním z cílů tohoto návrhu a souhlasím s komisí, že některá odvětví eh, se samozřejmě nevedou úplně mm, stejně dobře jako jiná, takže musíme zvolit eh, na míru upravená řešení a nabízet takové pobídky, abychom dále chránili životní prostředí a dosáhli správné rovnováhy a přitom respektovali všechny zainteresované strany odvětví protože eh, ty požadavky na odpad se netýkají malých přístavů a vzdálených přístavů, si myslím, že je v pořádku. Možná bychom to mohli rozšířit na malé přístavy, eh, pokud tam je dostatečné eh, personální nasazení, jinak souhlasím s tím, co tady zaznělo ohledně lodí, které jedou do přístavů mimo Evropskou unii to budeme muset zvážit, protože některé z těchto přístavů jsou často i lépe vybaveny než přístavy přímo v Evropské unii. A navíc ještě budeme muset zvážit zohlednění případného Brexitu kdy najednou Spojené království bude nabízet určitě velice dobře a efektivně fungující přístavy, takže to budeme muset ještě sami zvážit a prodiskutovat. To, co říkala komise, o tom, že je potřeba ten odpad odevzdávat při každé návštěvě přístavu, tak eh, o tom chceme ještě dále diskutovat. Nevím, jestli všechny přístavy mají hm, zařízení pro zpracování tohoto odpadu, zda to nebude překážka pro fungování toho návrhu a otázka různých poplatků a různé výše poplatků pro různé druhy odpadu. To je další věc kterou musíme zvážit, už tady zaznělo, že jsou tady různé lobby, různé zainteresované subjekty se svými eh, zájmy, kdy tady budou lodě, které se nebudou kvalifikovat pro výjimku podle článku 9 eh, kvůli pravidelné trase, takže Nevím, jestli nechce komise zvážit eh, snížení poplatků u lodí, které absolvují pouze krátké tratě. A všechny ty výjimky vlastně i pro ta malá plavidla musíme dále zvážit z hlediska jejich eh, proveditelnosti. Protože často tyto lodě fungují čistě sezóně, je potřeba to ještě prodiskutovat. Celkově ale chci říci, že tento návrh je velice důležitý, my si to uvědomujeme, souhlasíme s cíly komise a těšíme se na spolupráci s paní zpravodajkou a dalšími stínovými zpravodaji. Doufejme, že to bude zajímavá diskuze a že dosáhneme kvalitního výsledku. Děkuji. Děkuji, eh, paní kolegyně. Další je paní Grabiny za sociálně demokratickou frakci. Děkuji, pane předsedo. Vreau să spun, că mi-a plăcut ce a prezentat Comisia și... Pane předsedo, jak už eh, řekli mi kolegové, byla jsem velice ráda, když jsem slyšela, co říkala komise a co říkala Gezine. A také eh, má můj kolega z EPP. Myslím si, že eh, jsme na stejné vlnové délce, protože všichni souhlasíme s tím, že po 17 letech by tato směrnice měla být mm, e, přepracována. Je to spousta věcí, které by měly být lépe vyjasněny. Samozřejmě, že tady budou pozměňovací návrhy a mm, strávíme hodně času diskusemi o systémech zdaňování mm, e, a co se, co se mě týče, tak návrhu komise není žádná, žádná pobítka, podnět a princip zečišťovatel platí tady není aplikován správně. Pokud všichni budou platit stejně nezávisle na e, kvantitě těch odpadů, tak asi nebudeme se držet tohoto politického principu. A tady bychom měli mít e, rozdíly, co se týče objemu odpadu. E, tato rovná daň, rovné zdanění povede k tomu, že malé lodě a malé přístavy, eh, tam toho bude víc, ale eh, je Myslím, že tady mělo být etičtější eh, zdaňování, zdaňování zavedeno a určité pákové mechanismy, tak aby se nevypouštěl odpad na moři. Komise by mohla, možná mohla osvětlit některé věci, které nejsou úplně jasné, například. Jak jste se dostali k myšlence, že, eh, že to bude 20 lodí, které budou kotrovány? Proč ne te 20%, pardon, proč ne 30%, proč ne stanovit jiné procento, proč zrovna 20%? Pak eh, v těch formulářích, tady se mluví o druhu odpadu podle klasifikace Marpolu. Eh, potřebujeme evropskou klasifikaci, která bude v souladu eh, s určitými nařízeními. Musí to být ehm, ona, ona schéma evropské klasifikace, které bude zohledněno. A váš návrh neobsahuje konkrétní prvky týkající se problémů s eh, hlavními eh, zařízeními. Proč to říkám? Měli bychom učinit ta opatření, která se týkají ztracených zařízení, těch, která se odhodí, která už nejsou využívána. Je důležité, abychom eh, se dostali k, eh, k ekonomice, která nebude znečišťovat, ale v tom musí být právě zahrnuta i ona eh, zařízení. Mluvíme o Green Chip, to je prostě dobré a doufám, že moje skupina do toho půjde taky, ještě jsme o tom nemluvili. A tato zásada um, vede k tomu, že se třídí odpad na Ale jak říkala eh, Gezine, eh, musíme eh, být schopni ho nějak, to nějak předat dál. Máme stejné problémy ve městech. Ehm. A co se týče objemu, tak si myslím, nebo rozsah by měl být eh, rozšířen, tak aby v tom byly začleněny evropské přístavy eh, na mm, protože přicházím ze země, kde máme moře, eh, také cesty na, kolem pevniny. Máme tady problém s vypouštěním odpadu do Dunaje. Ten je do Č- do Černého moře a to může mít dopad na životní prostředí a na podzemní vody a podobně. Ale už jsem mluvila se svou skupinou, připravíme návrhy a budeme o tom diskutovat se zpravodaji a stínovými zpravodaji a tento návrh by mohl být vylepšen, ale začínáme, je to dobrý startovací bod a eh, máme stejné stanovisko, co se týče tohoto návrhu. Doufám, že to budeme ukončit ještě v rámci eh, rumunského předsednictví. Děkuji. Děkuji. Další je Peter Van Dalen z EKR, prosím. Děkuji. Děkuji a děkuji komisi. Podporuji cíle eh, tohoto snižování odpadu, snižování objemu síry v mořích. Myslím, že je dobré se soustředit na plasty. Rovněž souhlasím s tímto obecným přístupem jako e, východiskem, ale mám řadu dotazů, které bych chtěl komisi předložit. Nejprve Klíčová otázka dle mého názoru je tato. Potřebujeme vůbec nový návrh? Možná, že to zní trochu zvláštně, ale když se podíváme na to, k čemu došlo v posledních letech, tak zjistíme, že jeden z hlavních problémů, s kterým máme co dočinění, je otázka prosazování implementace stávajících legislativních nástrojů to skutečně eh, vypadá jako ten největší problém. Implementace a následný monitoring. Eh, Evropská unie má tendenci přicházet s novými legislativními návrhy, aby věci řešila, ale co vidíme v reálu? Vidíme, že problémem není to, že máme či nemáme nějaký e, nástroj, ale problémem je implementace stávající legislativy. Je tady celá řada návrhů, celá e, řada různých revizí a já se teda ptám, zdali není postačující, možná lepší implementovat tu legislativu, kterou máme. Takže toto je má základní otázka. A teď mám několik praktických dotazů. V článku 7 se hovoří o eh, odpadu v různých typech přístavů a o výjimkách, eh, kde může být prostě různý typ odpadů eh, vyložen. A já bych rád věděl, co to konkrétně znamená, co to jsou třeba vzdálené přístavy, remote Sports. jestli to je úplně jednoznačně e, e, srozumitelné. Ptám se proto, že tady existuje možná riziko v tom smyslu, že e, řada pro přístavů prohlásí, že jsou vzdálenými přístavy a že se celého tohoto režimu nemusí zúčastnit. A mě trošičku překvapuje, že komise to tady nějak nedává do vztahu s přístavy ten protože tyto přístavy, které jsou začleněny do ten by z definice byly vzdálenými přístavy. Na to se musíme zaměřit, protože opravdu hrozí, že e, někdo řekne, no, my jsme vzdálený přístav, my tohle se zúčastnit nemusíme. A ještě něco. Já jsem také členem výboru pro rybolov a e, myslím na e, tento svůj výbor, Myslím na to, že řada eh, rybářů z různých členských států jsou velmi aktivní a velmi eh, eh, silně se dobrovolně účastní programů který znamená vybírání odpadu, schromažďování odpadu. Jsou to rybáři, kteří už neloví ryby, ale kteří vlastně z moře eh, vytahují, eh, loví odpad eh, všeho druhu. A já se teď ptám, zdali tato nová směrnice nebude tak trošičku protikladu k tomuto úžasnému úsilí, kterému se věnuje řada členských států, protože nějaké stimuly pro rybáře, to eh, prostě tady musí stále existovat. Takže v tomto směru bych chtěl nějaké ujištění od komise, protože toto je fantastická iniciativa, kterou se rozvinula ta rybářská komunita sama a bylo by škoda, kdyby to šlo do háje. A je tady ještě jedna věc, je důležité, abychom měli opravdu srovnatelné podmínky pro všechny a komise Eh, hovoří o tom, že i z tohoto důvodu eh, tady bude to ustanovení o těch 100%. No, já si myslím, že eh, zpravodajka toto správně vypíchla. Musíme opravdu zohlednit, že tady máme různé typy přístavů. A pokud existuje nějaká povinnost, pokud přístavy e, mají povinnost e, tyto věci přijímat, tento odpad přijímat, tak jak si s tím poradí? Myslím, že je tady řada evropských přístavů, které by s tím mohly mít problémy, protože ne všechny přístavy jsou schopné a připravené se tím odpadem zabývat, e, přijímat ho, zpracovávat ho, například přístavy, ve kterých přijímají rekreační plavidla. Eh, takže tady máme určitá ustanovení v tom smyslu, že přístavy mají možnost eh, přímo jednat a to, eh, když se podíváme nebo že to tedy můžou, že můžou zohlednit odpady z předchozích let a pokud některé přístavy Eh, dejme tomu, přijímají víc než jiné, tak by to mělo být nějak zohledněno. Eh, to jsou všechno věci, na které by se komise měla ještě zaměřit a my ostatně v tomto směru předložíme i své vlastní pozměňovací návrhy. Každopádně, opakuji, musíme se zabývat otázkou síry, musíme se e, zabývat dalšími e, látkami. Já jsem byl šokován tím, že všechny okurky jsou e, zabalené do plastu. No, člověk nevěří tomu, jak pitomně se některé věci mohou řešit. Opakuji, tyto záležitosti je třeba proskoumat a podobně jako zpravodajka si myslím, že ta časová linka je poměrně náročná. Do šesti týdnů máme předložit zmiňovací návrhy a to je docela napnuté. 18. července pak budou následovat prázdniny a já se ptám eh, také, jak to bude tedy s tím časovým harmonogramem. Děkuji panu eh, Van Dalenom a teď je na řadě pan Taylor za zelené. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi. Děkuji Gezin. Já myslím, že všichni chápeme, že tento návrh má nahradit tu starou eh, směrnici a že bychom vlastně měli začít od píky. Já jsem naznal, že je tady společná vůle učinit určitá zlepšení zejména pokud jde o ta přístavní zařízení na přijímání odpadu. V Tajsku eh, jsme zjistili, že eh, nalezli kytovce, který eh, uhynul, protože měl v žaludku na 80 plastových tašek takže v podstatě nemohlo probíhat trávení a zvíře uhynulo. Myslím, dokládá, jak závažná situace je a že ať už dnes máme jakoukoliv legislativu a předpisy, je potřeba je zlepšit. A není možné, aby současná situace pokračovala i nadále. Byla tady popsána řada pobídek, které by měly být použity proto, abychom zlepšili eh, vykládání odpadů a jejich recyklaci v přístavech. Je potřeba to ovšem doprovodit eh, také lepšími mechanismy pro prosazování pravidel. Samozřejmě i technickými zařízeními a možnostmi. Možná by stálo za to také lépe monitorovat eh, plavidla v rámci satelitního systému Safe SeaNet a abychom viděli, zda bychom dokázali lépe vypouštění odpadu do moře detekovat. A také bychom měli zvážit eh, zákrok proti majitelům lodí, kteří překračují pravidla Možná, když budou vědět, že nad nimi někdo bdí a dohlíží, budou na to pamatovat eh, a budou předcházet vypouštění odpadů do oceánu a moří, protože moře a oceány pokrývají 70 povrchu naší planety. Musíme o tento prostor pečovat a nikoli pokračovat eh, se zamořováním tohoto prostoru, ať už jde o plasty, síru eh, či jiné znečištění. Zelení se tedy rozhodně těší na spolupráci s dalšími stínovými zpravodaji a doufáme, že připravíme návrh, který přinese skutečnou změnu a budeme moci být na něj pišní. Děkuji, pane Tillery, na řadě paní González Peňáz. Děkuji, pane předsedo. Já také chci poděkovat komisi za to, že přišla s touto iniciativou. Je velice důležitá protože dnes skutečně dochází k explozi dopravy na mořích, nejenom v oblasti komerční přepravy, ale také přepravy eh, cestujících. Eh, takže děkuji, děkuji také paní zpravodajce za odvedenou práci. V našem, na našem kontinentu který je obklopen moři a oceány a který má velkou historii námořní dopravu, dopravy, tak je potřeba, abychom na sebe vzali odpovědnost za současnou velice eh, škodlivou eh, situaci v námořní dopravě, která poškozuje námoř, mořské prostředí a životní prostředí. Je to imorální situace, která nás nutí, abychom eh, postupovali v souladu se současnými pravidly, zejména pak úmluvou Marpol a dále předpisy zlepšovaly. Ochrana životního prostředí na mořích je zásadně důležitá záležitost, stejně jako ochrana pobřeží, ochrana pláží a navazujícího životního prostředí a s tím související cestovní ruch. Pokud toto platí pro Španělsko, Francii, Řecko, Itálii, Švédsko, Finsko a tak dále. Jsou to země, eh, které se nezaslouží, aby tolik odpadu končilo na jejich eh, pobřežích. Takže za naši frakci mohu říci, že bereme tuto novou směrnici velice vážně. Domníváme se, že obsahuje řadu pozitivních záležitostí, například rozšíření působnosti nebo eh, nové poplatky, které eh, budou záviset na objemu odpadu, to znamená, bude to motivace snižovat odpad a také bychom chtěli poukázat na některé záležitosti, které podle našeho názoru ještě stojí za další rozpracování analýzu. Jednak je potřeba zajistit cíle a povinnosti a jejich naplňování ze strany personálu a nejenom přímo toho personálu, který nakládá s odpady, ale s širšími zaměstnanci přístavů a nově budovaných zařízení pro příjem odpadu. Za druhé, nám připadá dobré zvážit eh, nové cykly inspekcí. A za třetí si myslíme, že by bylo vhodné, aby kapitola o sankcích eh, byla formulována více přímo, přímo uplatnitelně a aby tam byly eh, aby tam byla provázanost také s sankcemi, které eh, platí v oblasti ochrany veřejného zdraví a životního prostředí. To je ode mě vše. Jsme k dispozici pro budoucí spolupráci s ostatními zpravodaji. Děkuji. A teď po stínových zpravodajích další kolegyně a kolegové možná eh, na dvě, tři minuty každý, abychom neměli velké spoždění. Nejprve paní Foster. Uh, thanks very much, um, Chairman. Thank děkuji, mm, pane předsedo, děkuji Gezín. Já nejsem stínovou zpravodajkou, ale Mám dvě, tři stručné věci, které bych chtěla zmínit. Myslím, že je potřeba mít na paměti, že nás znepokojuje vypouštění odpadů z lodí do moří. A já eh, sama, když cestuji, tak si uvědomuji, kolik odpadů se ocetá v mořích nebo v přístavech, ale často to není odpad jenom z lodí, i Peter Van Dyle na to poukázal. Jde o lepší prosazování současné legislativy, legislativy, kterou již k dispozici máme, ať už je to legislativa vnitrostátní nebo celoevropská a platí obecně pro ochranu životního prostředí. Ještě několik mal, několik dalších poznámek. Pokud jde o systém poplatku, tak já si myslím, eh, že bychom o tom měli uvažovat z hlediska případných nežádoucích důsledků, protože některé lodi například nemají vůbec žádný nebezpečný odpad, eh, se kterým by nakládali a proto může dojít například k tomu, že řada plavidel, které nevypouštějí a neprodukují takovýto odpad nebo jenom ve velice omezeném množství, by museli platit příliš vysoké nepřiměřené poplatky. S tím souvisí otázka zásady znečišťovatel platí. To musíme skutečně zvážit. Pokud jde o předávání odpadu, tak to musíme prověřit také, protože nejde jenom o měření objemu splašku, ehm, v případě tekutých odpadů, ale jde také o plasty, obalové materiály, které se měří ve, eh, v krychlových metrech. A myslím, že tady musíme dbát na to správné měření různého druhu odpadů. Jsou tady rozdíly, které, myslím, v praxi musíme dořešit. Další věc, ta se týká opět toho předávání odpadu, místa pro předání. Samozřejmě, že jsou tady zařízení pro takovéto předávání eh, odpadu v podobě mm, nějakých nádob, kontejnerů a tak dále, ale eh, vy chcete, aby příslušné firmy verifikovaly veškerý odpad pocházející z lodi, ověřovaly jeho složení, ale to by bylo nesmírně náročné z hlediska času i nákladu a myslím si, že to neodpovídá současné situaci. Myslím si, že je zjevně na členských státech a přístavech, aby zajistili, že firmy, které mají přebírat odpad a nakládají s ním, jsou řádně licencovány, aby vše bylo v pořádku, ale myslím, že obecně nejsou eh, důkazy, eh, které by naznačovaly, že tyto firmy neodvádějí kvalitně svou práci. A to, co říkal Kýs, to si myslím, že je klíčová eh, věc. Jde o to satelitní monitorování a sledování, abychom měli opravdu představu o, o tom, jak situace na mořích a oceánech vypadá abychom opravdu věděli, kdo za vypouštění odpadu odpovídá a ty to potom postihovali. Kolegové tady nadnesli celou řadu dalších užitečných věcí, které budeme muset společně zvážit. Jinak děkuji za tento návrh komisi. Děkuji paní eh, Foster. Pan Kramer. Ano, chtěl bych také poděkovat komisi a zpravodajce i za příspěvky Jeden bod bych chtěl zmínit to, co říkal Petr von Dálen. Jestliže nějaký zákon není kontrolován, tak si ho můžeme ušetřit. A hlavně jde o to, a já vím, že komise eh, má potíže eh, s tímto prosadit, ale otázka je, jak reagují na tohle členské státy. A proto bych eh, nejprve rád věděl od komise, protože mluvila s členskými státy, jak ty to reagovaly. Především jak reagují mm, na to, že se to má kontrolovat. Prosadili jsme to v případě Sýry, eh, eh, má to být zredukováno na 1%, to je skvělé, zní to dobře, ale jak to má být kontrolováno, to nikdo neví. Eh, když jsme řekli, že mají být eh, některé oleje zakázány, to by bylo všechno dražší, ale u, eh, protože to je levnější než diesel, ale 500 krát škodlivější pro životní prostředí než i ty nejškodlivější diesely. Takže tam se to mohlo udělat a tam jsme se zdráhali. Otázka tedy je, jak to bude kontrolováno. Víme, Gezine, mluvili jsme o tom, že odpady mnohdy mají 5 až 10, eh, jsou 5 až 10, 20 kilometrů od eh, pobřeží eh, a mm, dostávají se do moře. Tady pak v přístavu se nemusí nic platit. A pokud tento postup nebude velmi ostře kontrolován a nebude mm, potrestán, pak riziko, že se za to musí hrozně platit, bude větší, než kdybych ty peníze ušetřil. Jak chceme tomu zabránit? To je pro mě to absolutně nejvíce rozhodující otázka. Ráda bych měl odpověď komise. Mm, především zkušenosti, které jste tady udělali s členskými státy. Mě zajímají. Děkuji. Děkuji, ano. E, teď tedy e, požádáme paní e, Kromčinskou z Evropské komise, aby stručně reagovala na dotazy a další připomínky. Ano, děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodajce a ostatním kolegům z výboru za to, že se ujali slova a že promluvili této směrnici. Dovolte mi, abych začala takovým netypickým způsobem. Mnozí z vás vyjádřili vyslovili chválu eh, tomuto eh, návrhu. Bylo řečeno, že je dost mm, jasný a detailní, tak bych ráda eh, řekla, že kolegyně tady udělala, to na tom pracovala, udělala vyhodnocení dopadu. Ona to bude znát z paměti, ale chtěla bych říct, že nebudu schopna odpovědět na všechny otázky kvůli času a mm, jsme ale kdykoliv k dispozici, můžeme o tom diskutovat jindy, ale přesto bych chtěla strávit pár minut odpověďmi, protože většina vašich otázek nám pak eh, umožní strukturovat diskusy eh, v pozdějších setkáních. Nebude to v správném pořadí, ale jsou to mm, mm, ty otázky, kterými začnu. Mm, to bylo to, na co se ptal pan Van Dalen, jestli bychom, jestli bychom měli eh, přijít s tímto návrhem, jestli vůbec by se neměl se držet toho, co máme. Dovolte mi, abych připomněla, že jeden z důvodů, eh, proč jsme to chtěli pozměnit, eh, byla mezinárodní změna. Umova Marpol, ta byla aktualizována. A v zásadě je pokročilejší než to, co jsme měli. Takže bychom stáli eh, před situací, kdy na jedné straně eh, plavidlům není dovoleno vypouštět určité odpady na moři, ale zároveň bychom neměli eh, správné řešení, které by umožnilo to, že tento odpad by byl někde odkládán. Takže vlastně bychom mlčky přijali to, že tento odpad bude vypouštěn na moři poblíž Evropské unie. A myslím si, tady přecházím k další otázce, kterou mnozí z vás položili a sice, jestli ten odpad musí být odkládán na každém přístavu, eh, nebo jestli ty přístavy jsou správně vybaveny eh, adekvátními eh, zařízeními pro přijetí odpadu. To je právě to ve směrnici. Za prvé, to být v každém přístavu. E, jsou tu řešení, která jsou začleněna do směrnice, ale ta umožňují i výjimky, e, výjimky, že se to nemusí vykládat v každém přístavu. A zároveň je to velmi silné prohlášení v této směrnici. Přístavy musí být připraveny e, přijímat odpady Eh, to je založeno na, eh, pra, eh, na regulérní velikosti plavidel, které přijíždí do těchto přístavů. To se dá naplánovat dopředu. Jsou tady určité plány ehm, ze strany přístavu. Mělo by se vědět, jak budou připraveny přijímat tyto odpady a jiné ještě prvky. A právě tato část je naprosto klíčová pro řádnou implementaci a proto, aby ta směrnice řádně fungovala. A vím, že spousta přístavů klade tyto otázky, my jsme to s nimi nediskutovali. Ehm, nejprve budou předtím se stvořené konzultace ale myslím si, že je tady takové nedorozumění. Eh, nemyslím si, že bychom se měli eh, eh, souhlasit s tím, že přístavy by mohly říct, nejsme připraveni, nejsme vybaveni těmito zařízeními pro příjem odpadu, protože pak to je vlastně taková pozvánka těm, kteří řídí ty lodě, aby udělali něco s, tím z odpady. Máme opatření v této směrnici, která umožňují různé aranžma pro lodě, které dojíždějí do stejných přístavu, a dá se to udělat používat taky e, v tomto kontextu, třeba elektronická výměna e, informací, to by byla velmi užitečná věc. Padla to otázka týkající se e, toho, té, toho závazku podávat zprávy, hlásit. Paní Foster říkala, že to není velké břemeno, ale už máme elektronickou i způsob, jak poskytovat takové ohlašova, taková ohlašovací povinnost. Informace se poskytuje elektronicky a v současném návrhu revize, to je to, co jsme předložili před pár týdny, e, toto se posune ještě kousek dál, i co se týče harmonizovaného podávání zpráv a snadnější výměna informací mezi přístavy, tak aby se zajistilo, že se bude vědět, bude vědět, co udělalo plavidlo, které opustilo jeden přístav a jaké jsou jeho závazky vůči dalšímu přístavu. Mnozí z vás se ptali na poplatky a na to, jestli je férové eh, mít tyto, tento nepřímý eh, systém poplatku. Eh, my jsme to velice bedlivě sledovali. V zásadě, pokud se pustíme do přístupu přímých poplatků, tak říkáme, zaplatíte přesně za to, co odložíte. Bohužel Eh, svět funguje tak, že no to vlastně tím motivujete některé, aby buď to vůbec eh, nevyložili, anebo aby neposkytovali úplně pravdivé informace o tom, co vyložili. Na druhé straně eh, takové jednoduché prohlášení. Zaplatíte vždycky, ať už vyložíte nebo ne, to je mm, velmi účinná, účinná pobídka pro eh, lodě, které budou eh, eh, vykládat, když dorazí do přístavu. Samozřejmě tento poplatek je diferencován, to nebude stejný poplatek bez ohledu na velikost plavidel. Takže není pravda, že malé lodě budou platit více jenom proto, že jsou menší. Ale celá tato koncepce nepřímých poplatků je vlastně na nejvyšší účinná. A mm, učiníme ty výjimky nech 100% na odpady, protože to je zase trošku komplikovanější druh odpadů. Pak ještě důležitá věc jedna. Tato směrnice eh, přichází z eh, pra, Kolegyně, já vás požádám, abyste ukončila. Eh, měla jste hodně času v tom úvodním slovu a nám teď začíná nabíhat spoždění, takže prosím, rychle, rychle ukončete. I'm sorry. Omlouvám se, já jsem, se, já jsem věděl, že když začnou video této směrnici, tak se nechám unést, takže se chci za to omluvit. Ale jak jsem řekla na začátku, eh, vlastně jsme k dispozici, budete-li chtít vést detailnější diskuse s eh, některými z, z eh, komise tady teď to skončím. Děkuji, děkuji. Budeme mít příležitost ještě mnohokrát diskutovat tom, o tomto návrhu. Eh, takže návrh nám eh, eh, uvede Gezin 10. července 2018. Pozměňovací návrhy můžete podávat do 18. návrhu. Hodina ještě není usvědčena, ustanovena a 9. října by se mělo hlasovat. A jak paní zpravodajka řekla, doufáme, že se to podaří všechno uzavřít v rámci tohoto volebního období. Takže eh, Gezín, ještě nějaké závěrečné slovo? Pojmu to opravdu velmi krátce, protože už nemáme čas. Všechno jsem si vyslechla. Netěším ehm, ehm, se na spolupráci se svými zpravody. Ještě k časovému plánu bylo řečeno, že je to příliš žádostivé. Myslím, že se nám to podaří zvládnout. Já to předám angličtině příští týden, pak je možné se na to podívat. Ten zákon není zas tak dlouhý. Já myslím, že bychom si měli ponechat tento časový harmonogram. Všechno ostatní eh, k detailům jsem si napsala, považuji za dobré a budeme o tom diskutovat. Eh bien, fort bien, acceptons. Ano, dobře, takže takto to také berme. A před námi je další bod na pořadu jednání. Pokud byste souhlasili, tak bych body 5 a 6 sloučil, protože v zásadě jde o témata, která se navzájem doplňují, jsou těsně svázaná a je to také věc stejného zpravodaje a stejných stínových zpravodajů, takže se můžeme zabývat oběma věcmi najednou. Je to tedy dohoda mezi Evropskou, eh, Evropským společenstvím a Kanadou o letecké dopravě a rovněž dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii. Dám teď tedy slovo panu Franciskovi Asisu, který, Asisovi, který je zpravodajem a pak budou další. Uh, o acordo de transporte aéreo que agora, que agora estamos aqui a discutir Děkuji, děkuji za možnost eh, vystoupit tomuto tématu. My jsme to tady řešili již v roce 2008. Od roku 2009 dochází k předběžnému uplatňování této dohody, takže vracíme se k tématu nově eh, na základě rozhodnutí eh, Evropského soudního dvora, který má mm, za to, že nedošlo k řádnému provádění této smlouvy v souladu se smlouvou Lisabonskou. Jde o to vytvořit jednotný rámec pro fungování letecké dopravy mezi EU a Kanadou s volným oběhem kapitálu a jde o to, aby letecké společnosti na obou dvou stranách mohly volně poskytovat služby na respektivních trzích. Takže Máme před sebou vůbec nejambicioznější dopravní eh, dohodu, kterou Evropská unie jako celosvětový aktér ve letecké dopravě kdy uzavřela. Je to smlouva velice komplikovaná, předpokládá postupné otevírání trhů ve čtyřech eh, fázích. Eh, nastane tak velice úzká spolupráce ve prospěch bezpečnosti cestujících, pracovníků, volné hospodářské soutěže a také s ohledem na snížení znečištění v životním prostředí. Takže já navrhuji, aby Evropský parlament tuto smlouvu schválil. Je to také téma, které eh, souvisí s protokolem, který má umožnit přistoupení Chorvatska k této dohodě mezi EU a Kanadou, takže i doporučuji ke schválení tento protokol. Děkuji a teď stínový zpravodaj, eh, kteří také mohou samozřejmě vystoupit k oběma bodům. Eh, takže prosím, pan eh, Kum a pan Kustedelí, dva muži v tomto sále. <laughs> Děkuji, pane místo předsedo, já mluvím jménem našeho stínového zpravodaje. Chci poděkovat paní zpravodajce za to, že uvedla, oč zde běží. Nemám až tolik co dodat, kromě toho, že naprosto podporujeme eh, tento návrh stanoviska. A jak víte, Kanada je jedním z klíčových partnerů e, Evropské unie. Je to velmi zásadní e, dohoda pro naše vztahy, pro naši leteckou dopravu, pro naši spolupráci a e, samozřejmě my na tom hodně bazírujeme, je to pro nás důležité a EPP e je e, zcela bez pochyby pro. A ještě jednou děkujeme zpravodajce, že e, tento dokument dnes uvedla předseda. Děkuji. A paní Foster je další, prosím. Ano, velmi stručně, pane eh, předsedo. Paní zpravodajka tyto dvě technické eh, aktualizace velmi eh, hodně uvedla. Velice děkuji. EKR k tomu nemá nic dalšího dodat. Měli bychom to posunout vpřed. Za ALDE je to pan Radoš. Předniče, ALDE Děkuji. ALDE také podpoří obě eh, dohody, oba návrhy dohod. Doufáme, že po sedmi letech od prvního hlasování v Evropského parlamentu, takže dnes po sedmi letech je to tedy nová éra liberalizace letecké dopravy s Kanadou. Druhé, třetí a čtvrté fázi se snad podaří, aby postoupili rychle. Je to v zájmu občanů Evropské unie a v zájmu občanů Kanady. A ohledně protokolu o přistoupení Chorvatska, tak protokol v zásadě nemění základní Eh, dohodu. Chorvatsko nemělo předchozí dohodu s Kanadou, takže eh, my podpoříme. Děkuji, pane Radoši. Um, Pan Taylor, jenom stručně děkuji, pane předsedo. Chtěl bych říci, že jsme spokojeni s oběma dohodami, takže je můžeme podpořit. Děkuji. Eh, děkuji za vaši stručnost. A teď eh, pan Gael za komisi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Chtěl bych poděkovat eh, paní zpravodajce za skvělou zprávu a jak řekla paní Foster, jedná se o technickou aktualizaci eh, různých návrhů a jak také zpravodajka řekla, E, tato dohoda mezi Unií a Kanadou o letecké dopravě je jednou z nejdůležitějších a nejambicioznějších, kterou jsme kdy podepsali. Kanada e, je jedním z největších e, mimo unijních trhů, víc jak 11 milionů cestujících a vlastně od podpisu dohody v roce 2009 začala tato dohoda provizorně platit a už od té doby zase zaznamenáváme významný ekonomický přínos, tak jak to také očekáváme, z ostat... Eh, vidíme v ostatních případech zvýšení přepravy eh, cestujících o 25 vidíme tady víc jak 40 nových leteckých linek mezi Evropskou unii a eh, Kanadou, 18 nových vlastně letišť a vidíme tady snížení ceny průměrné letenky Eh, eh, o 220 eh, eur, což je zcela zásadní a to také znamená zisk 2,5 miliard eur od roku 2009. Takže skutečně děkujeme za tuto schodu, za možnost eh, schvál, eh, schválit, uzavřít tuto dohodu a eh, rovněž Chorvatsko, které vlastně přistoupilo k 1. červenci 2013, z toho bude nepochybně těžit. Děkuji, pane Gal, a teď paní zpravodajka. Děkuji, Pane předsedo, já chci poděkovat eh, za tato prohlášení. Děkuji všem kolegům i zástupci komise. Děkuji, pane zpravodaji. Chci ještě připomenout, že pozměňovací návrhy eh, v těch obou případech tady vlastně může být pouze návrh odmítnout a ne nějaký pozměňovací návrh. Takže do e, středy 13. června ve 12 hodin můžete tento jeden typ pozměňovacího návrhu předložit. A teď je před námi další bod a je tady e, paní předsedkyně, okamžitě mizím, promiňte. Bonjour. Mes chers collègues, bonjour. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Děkuji eh, kolegovi a příteli eh, za to, že mě eh, nahradil. Měla jsem takovou urgentní záležitost dnes po ránu. Teď můžeme pokračovat. Jsme u bodu 7, zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii a naším zpravodajem je Ismail Ertug. Dobrý den, Ismaili Ertugu. Dávám vám slovo a pak bude rozprava s stínovými zpravodaji a následně vám dám slovo po té, co se ještě vysloví Evropská komise. Takže pan Ertug má slovo, prosím. Přeji hezké ráno. Zdravím paní předsedkyně, vážení kolegové, kolegyně. Zprávu krátce představím. Všichni už jsme tady dost dlouho a víme, že doprava je jeden velký sektor, který od roku 1990 zvýšil emise, tedy emise skleníkových plynů e, velmi narostly. A když se tak podíváme na čísla, tak vidíme, že téměř třetina nebo skoro čtvrtina všech emisí CO2 pochází z dopravního sektoru. A z toho téměř tři čtvrtiny eh, se vzniká v silniční dopravě. A protože cíle klimatické ochrany by měly vybrány vážně, tak bychom náš dopravní sektor měli do roku 2050 úplně dekarbonizovat. To je aspekt ekologický. A pak je tu ještě celkově ekonomický aspekt, když se totiž podíváme na to, že 94% získávání energie eh, se zakládá na zemní ropě, dopravní sektoru a 90% z toho se importuje a miliardy, přes miliardy vlastně platíme zemím, které jsou politicky nestabilní a víme, co se tím může, čeho se tím může docílit, tak to vlastně má ještě větší smysl jít eh, touto cestou. Co se dá udělat v silniční dopravě? Máme tady více možností. Tři nejdůležitější jsem eh, pod, vybral. Jednak potřebujeme eh, posun modusu model shift k nositelům dopravy, které budou, které budou příznivější vůči životnímu prostředí, zvláště doprava nákladní. Tady by to měly být koleje a vnitřní dopravní lodní doprava za druhé a to je důležité, aby došlo eh, vůbec k redukci dopravy. A to se nám podaří tehdy, když eh, budeme investovat do veřejné dopravy, když budeme eh, do principu pool sharing a když budeme hledat inteligentní řešení, zvláště v nákladní dopravě. A konečně, a o to v této zprávě jde, se nám musí podařit to, abychom sázeli na alternativní pohonné systémy a alternativní paliva, abychom na ně přešli. A právě v případě toho posledního, máme deficit. Co se týče vybudování infrastruktury pro alternativní paliva, máme další deficity. Co se týče zavádění na trh těchto vozidel, a je tu obrovská potřeba toto napravit. Do toho se musíme pustit a to se zdaří tehdy, když výrobci přijdou s novými modely, které budou cenově dostupné a když se nám podaří eh, eh, infrastrukturu trošku pojmout žádostivěji mm, a posílit jejich mm, výstavbu. Ještě takové krátké ohlednutí se eh, do roku 2014. Někteří kolegové už u toho byli a vědí, že Evropská komise tenkrát přišla s velice ambiciozním a myslím si velmi dobrou návrhem nebo směrnicí 94 z roku 2014. Tato směrnice, která svého času eh, stanovala kvantitativně měřitelné cíle, eh, které, eh, které by měly členské státy dosáhnout ve vybudování infrastruktury. Bohužel tento dobrý nástup se stal jenom papírem, protože v, na radě ministrů a i členské státy to pak nějak torpédovaly. Takže co bylo výsledkem? Pak eh, jsme se dohodli na takovém eh, měkkém kompromisu, mluvilo se o národních rámcových plánech a tam se stanovilo to, že to budou dobrovolné cíle, které se přenechají členským státům a že to, mm, mm, mm, to ovšem nebyla žádná velká ambice. A proto chci vznést požadavek, abychom tuto směrnici právě, že nedosáhla kýženého efektu. Měli bychom ji co nejrychleji přepracovat, tak aby systém národních rámcových plánů s těmito dobrovolnými cíly byl zrušen a aby se z něho stal závazný systém, protože se prostě neosvědčil, zůstal neúčinný a Navíc jsme ještě ztratili eh, čtyři roky. A v členských státech existují nejrůznější úrovně ambicí, to musíme eh, říct, mm, ale celkově mm, eh, jsme velice pokulháváme za původními očekáváními. A proto by bylo dobré, kdyby tyto závazné cíle byly stanoveny pro členské státy, eh, které jde o to zavést tyto cíle, které, s kterými se původně ve směrnici počítalo. A to je právě ta novinka. V posledních čtyři letech jsme, se, jsme zjistili, že nejenom ten T by měl být zohledněn, ale jsou tu i důležité městce městské a regionální dopravní úzly a také eh, infrastruktury nabíjení. Eh, to by mělo být tomu přidáno takhle v městské dopravě eh, a zohledněno komise. Tady musíme za to pochválit, že 800 milionů eur na toto vyhradila, ale komise za to samozřejmě nemůže, když se podíváme na investiční objem zhruba 22 miliard eur eh, do roku 2025, tak těchto 800 milionů eur jsou samozřejmě jenom kapkou v moři. A proto navrhuji, právě proto, že tady mluvíme o veřejných ehm, věcích infrastrukturách, je nutné zajistit financování a to tak, že tady budeme mít ehm, takzvaný fond European Clean Mobility a ehm, investice budeme moci takto zvládnout. Tento fond by měl být ehm, financován z 90 z ehm, těch oblastí, z těch zemí, které, kterých se to týká, ehm, a také průmyslových odvětví, to jsou především výrobci automobilů, dodavatele, energetický sektor a výrobci paliv. A posledně zbylých 10% bychom prostě měli jako, při, při, těmi bychom měli přispět jako Evropská unie. Otázka, jak to udělat, to je na, hlavně na Evropské komisi. Tam sedí odborníci, mají know-how, ale jedna věc se osvědčila v posledních letech. A sice tento postup, jak jsme ho používali v CEF, u CEF jsme měli systém, eh, viděli jsme, že to lze, že to může fungovat. Myslím si, že tam jsme učinili velice moudré rozhodnutí. Eh, zapojili jsme eh, agenturu ENEA, která byla takovým mezi eh, článkem funguje to pro členské státy. Možná bychom to takto podobně mohli udělat i tady, ale podaří se to jenom tehdy, když tomuto průmyslu usnadníme přístup k finanční pomoci a k úvěrům Evropské centrální banky. A navíc bychom měli pracovat na definici alternativních paliv, to bychom měli přepracovat. Jednu věc bychom měli udělat. Mm, mm, mm, paliva, pevná paliva by už neměla být považována za alternativní paliva a proto, milí kolegové, by podle mého názoru bylo rozhodující, kdybychom i vodíkovou technologii a její infrastrukturu do, tohoto, do tohoto začlenili. Bohužel objem, obsah takovéto zprávy z vlastní iniciativy je dost omezen Ehm, hlavně bychom se měli koncentrovat na silniční dopravu a přitom ale víme, že eh, eh, vnitřní doprava v sobě nese obrovský potenciál. A já se pak budu těšit na to, že v dalším eh, průběhu ehm, i lodní dopravu vnitřní do toho zapojíme. Celkově lze konstatovat, že se musíme soustředit na čtyři věci. Za prvé, ehm, musíme vybudovat infrastrukturu rychleji, účinněji, výro... za druhé výrobci musí přicházet s alternativními modely, za třetí členské státy musí být dotlačeny k tomu, že budou eh, pracovat eh, ambiciozněji a dále eh, silnější finanční podpora takovýchto budoucích technologií. Zatím takto a děkuji vám za váš zájem. Merci, monsieur Děkuji, pane Ertuge, za představení této zprávy. Bylo to velice zajímavé a velice užitečné, důležité do budoucna pro celé toto odvětví, zejména odvětví automobilového průmyslu a průmysl celkově. Rovnou předám slovo panu Salinimu. Máte slovo, pane kolego. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jak eh, už řekl pan zpravodaj, tento návrh vychází z obtíží eh, při implementaci předchozí směrnice. Hlavním problémem je to, jakým způsobem reagovaly členské státy. Reagovaly velice různě, někdy ale vůbec. Takže eh, přístup pana zpravodaje byl velice správný. Mně se tedy zdá, že návrh pana zpravodaje velice správně eh, řeší problémy, s nimiž souhlasím i já. Tedy, že je potřeba striktně se držet zásady technologické neutrality. Je pravda, a to už je věc, kterou opravdu musíme zdůraznit, že proto, abychom dosáhli skutečné dekarbonizace jako Evropa, musíme mít k dispozici struktury, které umožní spotřebitelům naplnit příslušné požadavky spotřebitelé nebudou motivováni, pokud vědí, že investice, které chtějí učinit, eh, se nemohou spolehnout na související infrastrukturu. Takže proces dekarbonizace musí být řešen vždy realisticky. Nestačí jenom zamilovat se do jedné jediné technologie, jednoho jediného řešení. Je to skutečně téma, na které je potřeba řádně ošetřit a v tom textu to takto řádně ošetřeno je a proto ho podporuji. Zmíním ještě některé další záležitosti, které budeme muset eh, řešit, například vytvoření Evropského fondu pro eh, čistou bezpečnost 25 miliard eh, do roku 2025. To je jedno konkrétní téma. Jsem si jist, jestli budeme potřebovat skutečně zvláštní ad hoc fond, ale myslím si, že v rámci CEF se určitě budeme muset eh, rozhodnout eh, o výši alokované částky. Pokud jde o cíle, tak požádám zpravodaje o otevřenost, protože velice často v podobných případech eh, tomu bývá tak, že si stanovíme povinné cíle, ale to potom vede k reakci, jejíž snahou je chránit konkrétní členské státy nějakými protekcionistickými opatřeními, což může mít velice negativní dopady na původně dobré záměry kdy původním cílem mohlo být zajistit řádné provádění směrnice. Takže já bych navrhoval, abychom skutečně ohledně těchto povinných cílů, postupovali velice opatrně, zvažovali, zda jsou skutečně potřeba, abychom kvůli nim pak eh, neměli problémy s dosažením reálných cílů. A ještě jeden postřeh k tomu, co řekl pan zpravodaj. A to už souvisí s akčním plánem pro bateriový průmysl a strategii pro toto odvětví. Já si myslím, že ten zvolený přístup je skutečně vhodný. Slyšeli jsme tady o tom třetím balíčku mobility, eh, který představoval na poslední plenárce komisař Kaněte. A pokud chceme být reálnými hráči v procesu dekarbonizace, tak to, že si schválíme neutrální přístup, zejména v té přechodné fázi, znamená, že si musíme také připravit dobrou strategii pro odvětví baterií. Jde totiž o to, že je potřeba mít eh, trochu pod kontrolou výrobu a mít možnost posuzovat sociální dopad, eh, kterou tato změna může mít na pracovní trh v Evropě. Máme tady automobilový průmysl se svou strukturou a je potřeba sledovat eh, ten přechod, tu změnu v celém tom odvětví a baterie a bateriové odvětví by mělo být schopno obsáhnout všechny ty pracovníky, kteří dříve ve výrobě pracovali v tom automobilovém průmyslu. Jinak si opravdu myslím, že ten návrh je vhodný a děkuji za vynikající práci. Děkuji, pane Salini. Nyní má slovo pan Demes Meker. Eh, eh, děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové, kolegyně. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji za návrh zprávy. A pokud eh, bych, když tak poslouchám jeho slova a slova komise, eh, tak vidím, že eh, členské státy musí vyvinout větší úsilí, když mluvíme o mm, přechodu mm, k mm, mobilitě bez emisí. Pak vám naprosto dávám za pravdu, protože tento přechod není nutný jen proto, abychom splnili naše klimatické cíle, ale abychom z mezinárodního hlediska zůstali konkurenceschopní, eh, vážení kolegové, protože pokud jako Evropská unie máme dále hrát roli v automobilovém světovém trhu, tak eh, se musíme postarat o to, aby poptávka po těchto vozech eh, stoupala. A jenom pak mm, budeme moci zůstat konkurenceschopní, co se týče know-how a tržní podílu. Naše vlády a úřady proto na všech úrovních eh, musí zajistit právní jistotu. Eh, a sice právní eh, jistotu pro spotřebitele i sektor jako takový. A už bylo řečeno, že různé členské státy, dokonce mnoho z nich, stanovují národní rámce a přitom ale velmi pokulhávají. A myslím si, že právě takový Právní rámec je nezbytně eh, nutný, abychom vytvořili právní eh, jistotu. Jenom tak budou moci vlády a zprávy eh, do toho začlenit i soukromé partnery, když bude nutné takovéto programy financovat. Ale podle mého názoru musíme i kromě tohoto financování se ještě dívat do budoucna, protože mm, správnými politickými opatřeními toho mohou vlády dosáhnout hodně například dlouhodobé smlouvy které eh, správní úřady uzavírají s poskytovateli služeb eh, na dálnicích. A Pomocí takovýchto dlouhodobě koncepovaných smluv je možné eh, eh, počítat s některými alternativními strukturami. Takže členské státy, které eh, si řádně splní své domácí úkoly, budou sloužit jako modely pro ostatní členské státy. Pak ještě poslední bod k energetické neutralitě. Tady bychom měli zůstat nohama na zemi. Měli bychom zůstat realisty, protože úplný eh, přechod eh, do mm, eh, emisního prostoru, to bude, neemisního prostoru, to bude nějakou dobu trvat a proto bude nutné hledat nějaká prozatímní řešení. Zpravodaj mluvil o vodíkové technologii, pak jsou tu ještě jiné technologické možnosti, které bychom neměli ignorovat ale zapracovat do této zprávy. Hm, těším se na plnou spolupráci se všemi kolegy. Děkuji. Děkuji. Pan Rike má slovo. Ano, budu velmi stručný. Hovořím jménem Gezin, která e, musela odejít na zasedání jiného výboru, kde e, má také nějaké želízko v ohni, takže takhle to tady chodí. Velmi stručně. E, to, co bych chtěl říci jménem je eh, přání, abychom měli silné, eh, silný text a text rozšířený, protože téma si to žádá, zasluhuje, aby komise byla ještě aktivnější v této oblasti eventuálně. A jak to také Ismail řekl, tady se jedná o zprávu z vlastní iniciativy, takže takovýto typ dokumentu bude volat po nějakých eh, funkčních eh, operativních opatřeních eh, a směrem ke komisi, takže takhle to je asi dané. Každopádně problém finančních prostředků eh, pro eh, tyto účely. To je nějakých 800 eh, milionů eur, o kterých hovořila komise a to je třeba dát do souladu s těmi 22 miliardami, které byly původně uvažovány do roku 2025, takže hodně témat. A teď osobní dojem. Vzhledem k tomu, co bylo navrženo v rámci příštího rozpočtu, vzhledem k tomu, co bylo navrženo pro oblast dopravy a Connecting Europe Facility, no tak to člověka nevede k velkému optimismu eh, vzhledem k prostředkům, které tady vypadá, že budou k dispozici a vzhledem k velice palčivému charakteru této problematiky. Takže energetický eh, přechod, eh, E, to bude něco, co si bude vyžadovat změny v distribuční síti a e, celou řadu dalších parametrů. To, co e, bychom mohli udělat, tak bude k ničemu, pokud automobilisty neujistíme, pokud oni nebudou v klidu ohledně E, možnosti si nějaká alternativní paliva e, také průběžně opatřovat během e, používání svých automobilů. To jsou všechno věci, které jdou ruku v ruce, takže tady budeme asi potřebovat jakousi míru obrazotvornosti v té oblasti financí a také operativní, ta operativní opatření musíme promyslet a závěru ještě gezin se velmi těší z toho, že může s Ismailem Ismailem spolupracovat, protože si v řadě případů velmi eh, spolu notují. Děkuji. Pan Taylor je další. Uh, well, thanks. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto zprávu. Děkuji panu zpravodaji. Já jsem byl stínovým zpravodajem za zelené v roce 2014, když se zpracovávala ta eh, zpráva, o které jste hovořili a tehdy jsme ji nepodpořili protože jsme nesouhlasili s tím, že by veřejné evropské prostředky měly být používány proto, abychom vytvářeli další novou infrastrukturu. Nadále se domníváme, že není možné nutit členské státy k tomu, aby financovali takovou eh, infrastrukturu, aby do ní sami investovali. Já si myslím, že investice by měl provádět soukromý sektor. Ten totiž eh, dodává ty služby, dodává související zboží a tudíž si myslím, eh, že by si měli sami sáhnout do kapes. Jinak jsem velice rád, že panuje schoda, že alternativní paliva sama o sobě nemusí nutně být eh, uhlíkově efektivní. Uhlíková efektivita skutečně musí být eh, tím hlavním měřítkem eh, v případě reálného snižování emisí uhlíku v oblasti dopravy. Takže já jsem velice rád, že pan Ertuk hovoří o tom, že je potřeba více využívat železniční dopravu, vnitřní, vodní cesty, protože to jsou skutečně nákladově účinné nízkouhlíkové způsoby přepravy. E, také souhlasím s tím, že pan Ertuk chce více podpořit výrobu baterií, bateriových článků. Ano, opravdu si domnívám, že to je jedna z cest ku předu, ovšem jak rychle se její účinky projeví, to je otázka, a také jaký dopad tato cesta bude mít na další vývoj palivových článků. To je další věc ke zvážení v této souvislosti. Takže to je jeden z důvodů, proč já osobně, podobně jako ostatní, jsem pro technologickou neutralitu. A Možná, že s touto věcí trochu souvisí i elektrická kola, velice vhodná do městského prostředí, které jsou skutečně vynikajícím eh, řešením a mohou eh, být eh, tím správným řešením v oblasti obnovitelných zdrojů v městském prostředí. Vynikající nápad. Děkuji. Madame Paní Gozales, prosím. Gracias. Děkuji, paní předsedkyně. I já chci poděkovat za práci odvedenou na této zprávě. Je to velice důležitá věc, protože otázka dekarbonizace evropské dopravy je prioritní záležitostí a proto musíme vytvořit samozřejmě příslušnou infrastrukturu. V současné době lze říci, že jsme v situaci určitého, řekněme, katastrofálního spoždění, protože těch eh, 800 eh, dobíjecích stanic, eh, které jsme za posledních pět let uvedli do provozu, to je skutečně eh, nepatrný počet a nedaří se dosahovat těch cílových hodnot, které jsou stanoveny ve směrnici z roku 2014 o alternativních palivech a to si myslím, že musíme mít na paměti, abychom se vyhnuli dvakrát téže chybě. Nicméně, podstata toho dokumentu pana Ertoga eh, jde správným směrem. Přesto se domnívám, že je možné ho dále obohatit. Například eh, bychom měli zvážit eh, vytvoření dostatečné sítě dobíjacích míst pro čistou dopravu, protože to je také příležitost, jak dohnat to spoždění v řádu let či desítek let. Za naši frakci mohu říci, že navrhneme pozměňovací návrhy, které, jsou, které se soustředí na strategické plánování a na vytvoření pobídek ze strany státních úřadů směrem k soukromému sektoru k posílení vzájemné spolupráce. Domníváme se, že infrastruktura by měla být výsledkem spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve prospěch čisté dopravy a myslím, eh, že jsou tady tisíce eh, soukromých prostor, nádraží, letišť, eh, obchodních center, sportovních areálů, kulturních zařízení, nemocnic a tak dále, kdyby bylo možné tato, eh, tyto stanice umístit. Myslím si, že bychom měli být skutečně průkopníky v této oblasti, usilovat o další pokrok a proto bychom měli nastavit také jasnou politiku pro veřejnou dopravu, která bude podporovat a motivovat k využití hromadné dopravy eh, oproti dopravě soukromé, která je mnohem více znečišťující a ta eh, hromadná doprava, kterou chceme podporovat, musí být maximálně čistá. A opět tím pádem musí mít dispozici příslušnou infrastrukturu. Takže pokud jde o tu eh, předloženou strategii, my zůstáváme pragmatičtí. Chápeme, že je potřeba eh, budovat dále tu infrastrukturu, mm, zejména v městském prostředí, kde se potýkáme s velkým množstvím eh, znečištění. Pokud jde o vytváření nových dobíjecích stanic, tak musí být snadno přístupné e, i pro osoby s omezenou mobilitou, musí být e, trvalé, odolné, dobře zajištěné a zároveň musí být také v souladu se strategií interoperability v dopravě. A pak ještě jedna věc, o které jsem se zmiňovala již dříve, a to, že ne všechna alternativní paliva jsou si rovna nejsou stejná. Není to stejné, pokud použijete mm, plyn eh, ze stávajících eh, plynovodů nebo elektřinu, která pochází například z obnovitelných zdrojů, které jsou velice eh, lokální oproti dálkovým plynovodům takže je potřeba skutečně dbát na to, aby ta elektřina nebo ty používaná, ta používaná paliva pocházela z obnovitelných zdrojů, pokud možno lokálních. Děkuji. Merci beaucoup, madame. Děkuji. Paní González, pan Kor, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Nejprve děkuji Ismailovi za velmi dobré návrhy. Znám ten problém omezeného e, obsahu e, zpráv z e, vlastní iniciativy, takže velmi dobře rozumím tomu, co si na začátku říkal. Na srdci mi zvláště leží technologie neutralita jak u pohonných systémů, tak, a to chci důrazně říct, u možností využít všech jiných dopravních možností, protože každý modus dopravní má své silné i slabé stránky a proto si myslím, že multimodální doprava by byla dobrá a stejně tak model shift. A výstavba sítí alternativních infrastruktur, eh, to už eh, je dávno překonané. Já myslím, že řešení eh, se musí hledat členskými státy, musí to být s nimi vyjednáno, eh, musíme než to rozhodovat od zeleného stolu z Bruselu. To by pro mě nebyla správná cesta. Poslední poznámka. Stále více mluvíme o nových koncepcích mobility, což znamená, že existují nové obchodní modely a tím mm, vznikají i nové podnikatelské struktury. A já myslím, že i ty bychom měli přizvat k financování infrastruktur a nepřenechávat to pouze výrobcům dárcům, nebo požadovat to pouze od nich. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur Kor. Děkuji, pane Kor. Eh, A teď paní Foster, prosím. Děkuji, děkuji zpravodajovi. Ano, velice zajímavé věci Eh, vyplývají ze zprávy pana zpravodaje, ale my jsme v tomto výboru v roce 2014 eh, diskutovali velice, velice obšírně vlastně text, který eh, byl reakcí na směrnici. A jsou tady členské země, které nevyhovují požadavkům e, těch dohod a mě by zajímalo, které státy to jsou, e, abychom prostě měli e, něco v rukou. Takže teď je rok 2018 a co? Souhlasím s tím, co tady bylo řečeno jednou, jedním členem našeho výboru. E, prostě když se podíváte na toto téma celkově, tak e, vidíte, že členské státy mají různé požadavky a velmi často je to tak, že některá ustanovení se týkají, se vlastně v tomto směru také vyjadřují. Já si to zase myslím. Tohle to je zpráva, která je zaměřená na města. My víme, že většinou znečištění eh, se eh, vlastně vztahuje k městům a urbáním eh, oblastem, ale co venkov, tam je to rovněž eh, velice eh, problematické. Eh, a co se infrastruktury týče, no tak rovněž tak. Takže ano, celoevropský fond, ale oni to budou členské státy nakonec, které budou muset rozhodnout, jakým způsobem budou koncipovat tu infrastrukturu a kdo ji zaplatí. Zdali to bude z nějakých prostě daní. Já už zase nedovedu si představit, že by rozpočtový výbor přiklepl dopravě v Evropě zase další miliony. Myslím si, že to je hezký návrh, ale naprosto nepraktický. A opakuji, venkov představuje problém. Takže nemůžeme tady mít jeden recept pro všechny. Vždycky můžeme mít vznešené cíle, vždycky můžeme eh, chtít víc, ale já se domnívám jednu věc. My eh, hledíme na eh, bezuhlíkové možnosti a teď eh, tady máme přece atomovou energii, ta je nejméně bezuhlíková. Máme tady velké státy, které jsou atomovými velmocemi, Francie, paní prezidentko, mimochodem EDF je aktivní i ve Spojeném království. Přitom nukleární energie je velmi spochybňována a ono to ale někde bude bude muset prostě, eh, jak si od někud to bude muset přijít, ta energie. A eh, realita je taková, že jistě alternativy můžeme, můžeme hledat, eh, ale myslím si, že Food for Fuel je zajímavé téma, ale měli bychom být možná trošičku optimističtější, protože výzkum, který teď eh, vlastně eh, jde do těch alternativních eh, paliv je něco, co bychom měli vítat. Já jsem v tomto směru docela optimistická, ale měli bychom mít vždycky více želízek v ohni a hledět, kde jsou priority. Každopádně panu kolegovi velice děkuji za tento návrh. Děkuji paní Foster Paní Foster, jenom pro vaši informaci. Ano, je pravda, že Francie je velice nuklearizovanou zemí, ale dobrá zpráva je, že vláda se rozhodla eh, snížit eh, vlastně ten nukleární eh, objem, takže my budeme mít také alternativní energetické zdroje mnohem více přítomné, takže to bylo jenom pro vaši informaci. A paní Ayla Sander, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. I já chci poděkovat eh, panu Ertugovi za vynikající iniciativu. Ta je velice důležitá v okamžiku, kdy se začíná diskutovat o příštím rozpočtu a víceletém plánu eh, po roce 2020. Takže je třeba eh, představit potřeby eh, v poměrně zoufalé situaci alternativních eh, paliv. Eh, víte, že odvětví se skutečně maximálně snaží, přichází s vozidly, s novými uh, Eh, pohony, vodíkovými pohony, elektromobily a tak dále. Toto už je na trhu nějakou dobu, několik let a teď je potřeba, aby došlo i k následné změně aby skutečně došlo k masivnímu zavádění těchto nových vozidel na trhu. Takže o tom velice správně hovoří pan Ertug. Já bych zmínila pouze tři záležitosti, které předložím také v podobě pozměňovacích návrhů. Za prvé je potřeba udržet diverzitu ohledně potřeb v rámci EU. Jsou tady velice hodně mm, obydlené území, hlavně aglomerace měst a tam samozřejmě jsou jiné potřeby podpory baterií a příslušné infrastruktury. Pak jsou samozřejmě regiony, kde už ty potřeby jsou trochu jiné. Já jsem v kontaktu s představiteli obcí, se starosty, kteří eh, se velice zajímají o rozšíření příslušné infrastruktury. Další důležitá otázka je celospolečenská příprava. Potřebujeme eh, opravdu se detailně připravit na odborné úrovni, mít k dispozici příslušné odborníky v oblasti eh, elektřiny, baterií a tak dále. Na to bychom měli myslet v oblasti vzdělávání. Je potřeba to zvážit i na celoevropské úrovni, je třeba eh, zvážit celospolečenské potřeby a dopady eh, v této souvislosti. Víme, že dnes řada lidí přichází o zaměstnání a pro nová pracovní místa, která se objevují, často nejsou kvalifikováni. Ještě se chci zeptat komise, eh, Zda si myslí, že v rámci CEF bychom mohli eh, dosáhnout větších eh, synergií v oblasti oblasti financování a zda by bylo možné v novém VFR více finančně podpořit inovace, tak abychom mohli lépe zafinancovat výzkum, který již eh, funguje a který nám přináší eh, konkrétní výsledky. Eh, Van Interberg, prosím. Ehm, Děkuji. Paní předsedkyně, Rád bych eh, nejprve poděkoval panu Pukovi, eh, protože zpráva, návrhy zprávy je vynikající. Dva aspekty bych chtěl vyzvihnout. Jednak je ambice a druhá věc je odpovídající manevrovací prostor. Ehm, ono to je propojeno. Ambice. Eh, tady v Evropě musíme mm, přistoupit celé věci daleko víc těžádostivěji. Nejenom tržní podíly vozů s alternativními palivy, nejenom toto má být vylepšováno u vozu, ale také u letadel. Ale musíme se pokusit vytvořit k tomu odpovídající infrastrukturu. Tak, abychom se nedostali mm, do těch otázek, jestli bylo nejprve eh, slepice nebo eh, vajíčko, abychom se dostali úplně eh, na, do, do fáze, kdy se nebude dít nic. Tak to je jedna věc. Pokud budeme takto ambiciozní, tak to bude hezká věc. Ale na straně druhé, tu máme národní právní podmínky a rámec a v jedné zemi se mm, pokoušejí pracovat s daňovými podmínkami, a pomocí toho proto tady přibývají auta s alternativními pohony. V jiných zemích zase tohle vůbec nesledují nebo nemají tam vůbec nic. A proto si musíme někdy položit otázku, jestli by to nemělo být vynuceno příslušnými právními předpisy. A to, e, za to je zodpovědný e, výbor pro vnitřní trh. Já jsem e, byl také autorem stanoviska příslušného, tady jsem řekl toto. Komisi bychom měli vyzvat k tomu, aby ještě před koncem roku oslovila Evropský parlament a řekla nám, jestli tady vzniknou odpovídající, je nezbytná odpovídající eh, legislativa, abychom se vyhnuli problémům, eh, jako eh, třeba v případě roamingu. Další a poslední bod financování. Jsem velmi zvědav na to, jak zpravodaj teď co, co se týče návrhu CEFu, je, jak se podívá na svůj nový návrh zprávy. Jste toho názoru, že komise tady dělá dostatek, existuje tady dostatek možností pro financování. Ehm, tady moje otázka zní, jestli mm, tady bude, eh, eh, bude více ehm, investovány prostředky. Jsem velice zvědav na to, jak zpravodaj hodnotí eh, návrhy v souvislosti s CEF. Ještě další bod. Ehm, dnes jsem četl jen článek z nizozemských novin. Šlo o auto, které je poháněno Um, vodíkem. A to není náhodou jenom auto um, japonského výrobce um, Toyota. Myslím si, že v celé této diskusi jde o velmi důležité argumenty, které souvisejí s konkurenceschopností, protože Mirej, to je název tohoto auta, znamená japonsky něco jako budoucnost. A jestliže do budoucna máme mít dobré vyhlídky, pak se musíme Eh, tady dobře vybavit eh, a nesmíme připustit, abych nás předehnali ostatní části světa jinými slovy. Ambice je nutně nezbytná, ale je tu pak méně místo na to, abychom to prostě přenechali na vůli členských států. Děkuji. Děkuji a eh, nezapomeňte nám poslat svůj článek o vodíku. My jsme to nečetli, alespoň já jsem ho zatím neměla možnost přečíst. A teď pan Rike. Stručně, paní předsedkyně, chci poděkovat Ismailovi za jeho zprávu a mám jenom jednu připomínku eh, technického rázu. Ve skutečnosti, pokud se domníváte, pokud vezmete v úvahu vývoj a pokrok eh, v rozvoji těch alternativních zdrojů eh, v pozemní dopravě, tak bychom měli prostě velký problém, kdybychom to nevzali v úvahu. Uvedu dva příklady. Nejprve autonomie eh, automobilů s elektrickou baterií eh, Začalo se vlastně s eh, nějakými možnosti na 100-120 kilometrů bez nového nábíjení. Teď už je to na 300 kilometrech a brzy to bude nějakých 600-700 kilometrů bez dobíjení. A to samozřejmě úplně mění způsob toho dobíjení, které navrhujeme eh, z kraje to vypadalo, že bude zapotřebí velký počet těch dobíjecích stanic eh, na veřejných komunikacích, eh, protože eh, si automobilisté budou muset neustále baterie dobíjet. Ale pokud budou ty baterie výkonnější, mnohem výkonnější, tak samozřejmě to bude všechno vypadat úplně jinak. A nebudeme muset mít těch dobíjecích stanic na veřejných komunikacích tolik a my víme, co to sebou nese za nedobré situace eh, a budou tady prostě rychlé dobíjecí stanice, které Eh, nebudou rozmístěny v průběžně, ale budou v konkrétních nějakých eh, místech. Takže pokud začneme eh, ty doběcí stanice instalovat vzhledem k stávajícím možnostem těch baterií, tak budeme hrozně rozčarováni, protože do toho dáme velké finanční prostředky a za pár let to prostě bude všechno jinak. Nebude to vůbec zapotřebí, nebude to vůbec efektivní. To je má první připomínka. A ta druhá se se týká vodíku, o tom tady bylo také hovořeno, eh, paní kolegyně Matěje se k tomu vyjadřovala. Zase pokud vodík eh, projde rychlým vývojem, a na to se také musíme podívat, tak rovněž musíme se zabývat možností eh, tohoto zdroje, který možná bude eh, docela hrát zásadní roli a ty cíle, které jsme si zatím stanovili v oblasti vodíku, jsou poměrně skromné. Takže myslíme trochu na budoucnost. E, najednou třeba vodík bude dostupnější, bude jednodušší a zase e, se vracím k těm elektrickým bateriím, které budou mnohem výkonnější. Na tohle mysleme, nevycházejme ze z této situaci, protože jinak e, tady vytvoříme systém, který bude zastaralý. A toto je třeba zdůrazňovat, eh, podtrhnout význam eh, toho přemýšlení dopředu i vzhledem k objemu finančních prostředků, o které tady jde. Eh, jinak to, jak říkám, budou velké, velká a nepříjemná překvapení. Takže asi tolik. A úplně poslední věc, kterou bych chtěl říct komisi, bych chtěl říct, že jsme byli opravdu frustrováni Eh, tou prezentací o nových eh, zařízeních eh, ohledně propojení v Evropě a to jak tím plánem jako takovým, tak těmi finančními prostředky, které se na to komise hodlá využít. Chceme něco podstatnějšího. Děkuji, pane Rike, a já jsem se také zapsala na seznam řečníků, protože chci říct Ismailovi, že jeho zpráva je skutečně maximálně významná významná. Je prvořadě dá. Vzhledem k, k situaci, ve které se nacházíme, vzhledem k tomu našemu programu, naší cestovní mapě. Když se hovoří o alternativních palivech, vážené kolegyně a kolegové, tak se do toho strčí úplně všechno. Teď stačí eh, před něco představit eh, výraz bio a všichni se hned myslí, že to je čisté. Takže pozor, pro lidi, kteří znají eh, paliva, vědí, o čem to je, takže ty vědí, že bio samo o sobě nestačí. Je tady otázka palmového oleje, jak víme, že tak od roku 2021 Evropský parlament palmový olej zakázal. Uvidíme, jak se s tím poradí členské státy, zdali tento zákaz budou implementovat. A přitom všichni víme, že palmový olej a jeho získávání je velmi, velmi záporné jak pro životní prostředí, tak pro atmosféru. Další věc, která je důležitá ve vaší zprávě a paní Alia Sender to také řekla. Vy jste řekla něco velice zásadního, paní kolegyně, na to se nesmí nikdy zapomenout. Je třeba vzít v úvahu různorodost potřeb a to je nesmírně pravdivé vzhledem k soudržnosti Eh, teritorií. Eh, rurální venkovské oblasti nemají stejnou mobilitu jako eh, oblasti městské. A tato různorodost i alternativních zdrojů musí být, nabídky alternativních zdrojů musí být zohledněna. V tom s vámi, paní kolegyně, naprosto souhlasím. A třetí věc, která je urgentní, je také otázka rekonverze těchto, těchto průmyslů a musí musíme myslet na eh, rekonverzi těch 13 milionů zaměstnanců automobilového průmyslu, těch je opravdu opravdu hodně. Když se podívám na zprávu pana Ertuda, na zprávu pana Ulryho, když vidíme, že na jedné straně máme tu technologickou vizi, eh, která eh, kráčí rychle vpřed, E, a když myslíme zároveň na ten energetický mix, tak máme ještě před sebou velké úsilí, které musíme učinit v osvětě a vzdělávání. A poslední věc, která si také zaslouží, abychom ji tady zmínili, ano, je zapotřebí najít nový energetický mix, na tom je třeba začít pracovat hned. Některé členské státy již pracují na vodíku. E, Francie například teď oznámila, že má velký plán v oblasti výzkumu a rozvoje. V této oblasti ten energetický mix musí být zohledněn i u těch elektrických vozů a obnovitelných zdrojů. Proč? Protože všichni chceme se vymanit ze zajetí eh, pevných paliv, protože máme problém s klimatem. Nemůžeme sledovat své cíle v oblasti klimatu, pokud eh, v této oblasti neuděláme velký krok předu. Takže jsou to krásné výzvy, ale ještě zapotřebí, aby hlas parlamentu byl dynamičtější, aby eh, jsme tlačili na členské státy. Členské státy tak trochu zavírají oči před směrnicí z roku 2014 a teď už je rok 2018, takže všichni doufáme, že v tom nadcházejícím období budeme rychlejší. Takže asi tolik. Paní Depre, dobrý den. Prosím, máte slovo. Voilà. Dobrý den, Děkuji za tuto skutečně velice obsažnou diskuzi. Zazněla tady celá řada věcí, takže já se pokus, pokusím k ním vystoupit. Možná nezmíním úplně všechno, ale nabídnu náhled Evropské komise. Tak nejprve chci říct si eh, k tomu, co říkala paní Foster. Snažíme se být optimističtí. Pokud bychom si nastínili devastující situaci, myslím, že to nebude úplně odpovídat realitě. To je první věc. Také to říkám proto, že v některých regionech je více stanic než vozidel s alternativním pohyb, pohonem. Takže nejde jenom o veřejně dostupnou infrastrukturu. Já si myslím, že skutečně ne. A kdybych reagovala na to, co říkal pan Rike, plně s vámi souhlasím, že by bylo hloupé eh, naplánovat si teď eh, dopodrobna a velice konkrétně požadavky mm, na metry a já nevím na co všechno a přitom eh, nebrat v potaz probíhající technologický vývoj. A pokud jde o mobilitu obecně, tak tady se nám obrovsky rozšiřuje dojezd baterií a to je potřeba zohlednit. Například nedávno schválený návrh k účinnosti budov eh, to doplňuje a tak je potřeba vnímat tu situaci opravdu v širších souvislostech. Co ale určitě potřebujeme, to je to, aby jsme měli k dispozici více vozidel, různých druhů vozidel, aby ta vozidla byla dostupnější. Znovu se vrátím k tomu, co říkal pan Riké. Říkal jste, že se musíme podívat na to, co máme k dispozici teď. To je pravda. Už při předchozí diskuzi jsme se dotkli toho, že máme eh, podpůrné akce v, v nástroji na propojení Evropy, CEF, a v příštích týdnech eh, budeme úzce spolupracovat s členskými státy na tom, abychom si vyjasnili, ta veřejně dostupná dobíjecí místa. Nezapomínejme na to, že v rámci této koncepce je i celá řada dalších věcí, které spadají do vnitrostátní působnosti. Čímž částečně odpovídám na to, co říkala paní González. Ano, je potřeba vzít v potaz, že jsou tady místa jako nemocnice, obchodní centra, ta, která se také nabízejí. Další věc, právní jistota. Ano, tu jistě potřebujeme, ale zároveň potřebujeme důvěru ze strany spotřebitelů. A teď se vrátím k tomu, co říkal pan van Mittelberg. Zda se můžeme zavázat v legislativním návrhu až do konce určitého období k určitým technologiím, jistě ne to možné není, ale na druhou stranu to neznamená, že tato oblast pro nás není prioritou. Již nyní pracujeme na tématu s různými zainteresovanými subjekty, pokusíme se spustit veřejnou konzultaci, abychom ne abychom začali pracovat na konkrétním legislativním návrhu, ale spíše abychom si lépe vyjasnili situaci, abychom si uvědomili, kde jsou překážky, blokády a tak podobně. A teď se ještě vrátím k tomu, co říká zpráva pana Ertuga. Vy zdůrazňujete technologickou neutralitu. Samozřejmě, že to podporujeme. Takže v tomto se skutečně shodneme. Vy ovšem také hovoříte o možnosti vytvář, vytvořit dedikovaný fond. K tomu přímo se vyjadřovat nebudu, jenom bych řekla, že Pan Ertuk eh, chce možná zajistit větší jistotu i pro samotné výrobce, pokud se nemýlím. Takže co můžeme zajistit již nyní eh, z nástroje na propojení Evropy? V souvislosti s novým víceletým finančním rámcem budeme pokračovat s granty tam, kde to je skutečně nezbytné a budeme podporovat pokračovat také při podpoře alternativních paliv. A vy jste hovořil o rozpočtu, pokud jde o plán, akční plán pro alternativní paliva. I my víme, že to nejsou prostředky dostatečné, takže bude asi potřeba, aby byl nějaký fond dán k dispozici, to ano, ale abychom dobře ty prostředky v tomto odvětví využili. A tady se snažíme zanalizovat eh, možnosti na blendingového nástroje, abychom podpořili čistá řešení v oblasti mobility. FC bude i nadále, tedy Fond soudržnosti bude nadále eh, hybným nástrojem v oblasti dopravy. Budeme chtít ale skombinovat eh, fond soudržnosti s dalšími fondy, maximálně využít synergii pro odvětví dopravy. A na závěr zmíním ještě jinou důležitou věc. A to, jak postupujeme ohledně plánu, proč jsme doposavat nezrevidovali směrnici. Já myslím, že jsem to už eh, vysvětlila, když jsem eh, vystupovala úvodem teď bych řekla, Jenom to, že členské státy nám musí předložit nové plány, a to již v příštím roce. Takže my s nimi úzce spolupracujeme, abychom zajistili, že se mm, odrazíme z těch původních plánů a že postoupíme k plánům efektivnějším e, při tom předkládání v roce 2019. Kdyby to nestačilo, tak spoluzákonodárce ve své moudrosti může požádat komisi o revizi směrnice o infrastruktuře pro alternativní paliva a my tomu samozřejmě vyhovíme, neměli bychom s tím problém. A teď pokud jde o ten nedostatek pracovní síly příslušně kvalifikované. Tomu řeknu, že pokud chceme být skutečně ambiciozní, chceme udržitelnější mobilitu, tak je třeba to zvažovat v souvislosti s pracovní silou, s růstem a tady s vámi budeme velice rádi spolupracovat. Děkuji. Děkuji, paní Depre. Poslední slovo má pan Ismail, eh, náš zpravodaj. Nejprve chci srdečně poděkovat všem kolegům a kolegyním zvláště za to, co řekli i na adresu stínových zpravodajů. Děkuji za dobré připomínky a návrhy. Já za sebe mohu říct si jenom jedno. Jsem velmi otevřený a ti, kteří mě znají, vědí, a tak jsme to dosud praktikovali, alespoň v případě těch zprávů, za které, za zpráv, za kterých jsem byl zodpovědný. E, určitě to tak uděláme i do budoucna. Myslím si, že bych měl poukázat na to, co říkal kolega Miltenberg eh, a co se týkalo financování. Ano, je to tak, že finanční prostředky jsou jako vždy omezeny. A v tomto víceletém finančním rámci se musíme všichni pokusit Eh, vzít peníze, které jsou nasměrovány do budoucna a eh, které přinesou užitek i průmyslu v budoucnosti. Mě, tamto bychom tyto finanční prostředky měli kanalizovat a pokud se nemýlím, tak v posledních týdnech jsem v řadě rozhovorů hm, ostatně i s eh, komisařem Hánem zjistil, že v nejrůznějších fondech oblastech existují prostředky, eh, které počítají s takovouto komponentou, například strukturální fond, ani jsem to nevěděl. Tady existují možnosti eh, co se týče regionálního pokrytí, možnosti vzít peníze a investovat do toho. Problém, jako vždycky v Evropské unii, jestli dovolíte, spočívá v tom, že je to tak eh, rozštěpeno a mm, různé možnosti jsou tady a tam a je to tak Eh, eh, málo ucelené, že eh, bych, bych rád poprosil Evropskou komisi, pokud se neodvažuje přijít s nějakou směrnicí, tak bych požádal, abychom alespoň, mm, aby komise zjistila, jaké komponenty, jaké fondy existují, jaké možnosti financování tady jsou, které Eh, bychom pak mohli naplnit politickou vůli a dali všechny dohromady. Jednak by se to postaralo o větší transparenci, pak by to bylo méně byrokratické a za třetí eh, by to byl přímý ehm, nový přístup, až půjde o to eh, pomoci konkrétně některým průmyslovým odvětvím a našim členským státům říct, podívejte se, tady máte ty a ty možnosti ehm, využít peněz, tady je místo, kde můžeš podat žádost, aby věděli o této politické možnosti. To by bylo velice užitečné. Bylo by dobré, kdybychom to takto mohli udělat. A ještě bych rád eh, chtěl mm, vyzvat Evropskou komisi, abychom znovu v této, na, na této diskuzi v výboru pro transport eh, jsme viděli, že převážná část frakcí eh, tuto cestu podporuje, preferuje. Ehm, musíme se pustit do cesty dekarbonizace a mm, technologickou neutralitu, ta musí být vysoko na naší agendě. Až na několik málo výjimek, eh, to, je je eh, eh, prohlednutí pro ty, kteří mě podporují. Ještě bych komisi chtěl říct jedno. Prosím, vezměte to vážně, Berte vážně to, že Evropský parlament zvolil tento přístup a prosím, nepokoušejte se nám vysvětlovat, že eh, máte v důvěru v práci členských států a zase budete žádat dva roky do roku 2020, abyste nám, a tohle já prognostikuji, abyste nám pak znovu řekli, že členské státy bohužel eh, nedostáhly své zodpovědnosti a e, že to nebylo v tom e, rámci dostačující, jak jsme to od nich požadovali. Jestli dovolíte pro ty, kteří už nějakou dobu tady v parlamentu pracují, e, je to promarhaná šance a úsilí. Já jsem málo kdy v členských státech zažil, že by sami ze sebe, od sebe něco udělali, něco co by bylo motivováno pro evropské, nebo co by bylo zaměřeno na budoucnost něco, co by um, bralo v úvahu samotnou myšlenku Evropské unie. Takže proto přeskoumejte, prosím, tuto věc, předložte nám to, ukažte nám, jaké možnosti finanční eh, tady dnes už existují a jak je můžeme eh, sloučit dohromady. A za druhé, prosím, eh, revize ve směrnice by měla teď přijde, neměli bychom čekat do roku 2020 a jinak vám všem srdečně děkuji. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji, pane eh, Ismaili Artugu. Velice stručně, Maja Sender, na 30 vteřin. Děkuji. Já chci říci paní Depre, že to je pro nás důležitá věc. Je to už po druhé, kdy jsem trochu uh, eh, zklamána, tím, co nám tady vlastně eh, opakujete. Jsou to zprávy velice frustrující. My za parlament jsme pro využití tohoto mm, nástroje a této mm, iniciativy, která přináleží eh, komisi, takže já bych byla ráda, aby komise trochu změnila eh, obsah svého vystoupení. Takže teď ještě k pozměňovacím návrhům. Je možno je předkládat do čtvrtka 14. června do 11 hodin. A ještě než budeme pokračovat, tak bych chtěla přivítat mladé studenty eh, druhého stupně mezi 14 a 18 lety s dvěma profesory. Vítejte na našem výboru pro dopravu. Jsou velice sympatiční mimochodem. Vítejte. Takže budoucnost mládeže tkví dnes v rukou právě výboru dopravy. A my teď budeme pokračovat. Eh, před námi je bod 8. Ex post zhodnocení eh, systému eh, tarifikace a výkonu jednotného nebe, evropského nebe. Takže eh, nejprve si vyslechneme eh, pro představení pracovního dokumentu komise, následné hodnocení systému sledování výkonnosti a vybírání poplatků v rámci projektu jednotného evropského nebe. Tyto dva systémy byly vytvořené e, dvěmi prováděcími e, předpisy a e, nařízením komise, což bude předmětem naší dnešní diskuze z komise a následně budeme hodnotit realizaci. Nejprve tedy zástupce komise a potom vystoupí jednotlivé poslankyně a jednotliví poslanci. A v závěru ještě Evropskou komisi vyzvu, aby odpověděla na případné dotazy. Času není na zbyt. Trochu nás tlačí, takže to bude e, sledováno. Pan Castelletti z DG. Prosím, vítejte a teď předložte tedy úvod k té studii. No, děkuji, přeji vám všem hezké e, dopoledne. Jak jste e, řekla, tato prezentace, to je zpráva komise, která byla zveřejněna minulý rok, ne, tento rok v březnu 2018 eh, jde o mm, eh, výkonnostní, eh, sledování výkonnostních systémů programu. Tady můžeme přijít na další. Single European... To jde o mm, evropskou iniciativu, která byla nastartovaná v roce 2007. Mm, jde o takzvané posouzení druhého balíčku legislativního Cílem je tohoto výkonnostního programu je podívat se na eh, výzvy mm, eh, v oblasti dopravu. Je to takový obsáhlý program, který pokrývá nejdůležitější oblasti bezpečnost, životní prostředí, kapacita, účinnost nákladů. A konečným cílem tohoto programu je, aby eh, z toho profitovali uživatelé a pasažéři. Tento program Eh, teď existuje od roku 2011 a komise eh, přišla s vyhodnocením, posouzením dopadu eh, tohoto programu v období tří let, to znamená je to jako první referenční období 2012-14 a potom druhá, druhé referenční období takže mm, uplatnění tohoto programu pak mm, to je na základě tohoto referenčního období vždycky tříletého eh, a teď to, je to tedy na, začíná na tři roky eh, meteorologie. Vidíme, že to bylo velmi, eh, že jsme se dívali na principy lepší regulace. Mm, měli jsme tady konzorcium byl proveden také výzkum, který byl podpořen takovým konzultačním obsáhlým procesem. To vidíte tady na slajdu výsledky tohoto konzultačního procesu, eh, který eh, vedla jedna společnost, jedna firma a všichni aktéři, eh, kteří jsou součástí tohoto jednotného evropského nebe, jsou to různé asociace, průmyslové odvětví a také vojenská složka byla konzultována. Výsledkem této studie Výsledek této studie nám ukazuje, že mm, tento systém sledování výkonnosti mm, se orientuje podle potřeb. To bylo potvrzeno všemi aktéry. A možná bych mohla rychle zrekapitulovat výsledky v každé oblasti této výkonnosti. Začnu na posledním, tedy bezpečnost. Co se týče bezpečnosti, tak ta úroveň byla udržena dokonce lehce vylepšena na úrovni Unie, to víme tady. Eh, tady máme výkonnostní eh, ukazatele, které jsou propojeny s celým procesem. Ukazuje nám to, jak účinná byla bezpečnostní opatření a celý systém eh, v oblasti řízení dopravy. Další tady je vyhodnocení ehm, celkové kapacity, i když cíle kapacity nebyly plně, úplně naplněny, tak byl tady 0,5 minut spoždění letu, tady to vidíte, eh, ten ukazatel, to byla ta nejnižší míra mm, vůbec zaznamenaná v období 2012 až 2014. A toto je nejnižší úroveň eh, za eh, celou existenci této iniciativy jednotného evropského nebe. Půjdeme-li k dalšímu slajdu, tak tady vidíte detaily za období 2012 až 2015. Vidíte, že v roce 2015 jsme měli navýšení těchto spoždění, eh, ehm, protože se zhustil provoz letecký eh, dopravy, dále životní prostředí. Eh, je tu ekozatel, který poměřuje to, jak účinný je, jsou jednotlivé trasy. A tady vidíte mm, takový routing, tady vidíte vylepšení mm, prodloužení letu eh, eh, to, to bylo sníženo z 5,15 na 4,84, takže zase v této oblasti eh, můžeme zaznamenat pozitivní tendence. A Další slide. Ehm, ehm, poslední ehm, oblast sledování výkonnosti, účinnost nákladů. Vidíme, že to byly ty náklady APM, byly vyhodnoceny v reálném čase. Na tomto slajdu vidíte, že aktuální náklady ty skutečné náklady se snížily z 95 eur na let v roce 2012 na 54 eh, v roce 2015. Takže zase, co se týče účinnosti nákladu, myslím si, eh, že eh, užitek, který vám tady můžeme prezentovat, je také je to pozitivní. Měli bychom to připisovat nejenom Eh, systému výkonnosti eh, a vybírání poplatků, a ale také regulačním nástrojům, které fungují v rámci jednotného evropského nebe, jako například projekt Cezar nebo manažeři, eh, takzvaní network manažeři. Podíváme-li se na další slide, tak vidíme, že jeden z dopadů tohoto programu právě proto, že se eh, snížil eh, dopravní objem za toto období, bylo eh, rozhodnutí jednoho poskytovatele služeb posunout kapitálové výdaje, pozdržet kapitálové výdaje, to vidíme na tady vidíme tady, takže celkově si myslím, že užit tak eh, se férovým způsobem rozložil mezi všechny eh, aktéry mm, a mm, vyhodnocení nám ukázalo, eh, že tento systém obsahuje také náklady systému řízení evropské dopravy, evropskou dopravu. A závěrem musíme vzít v úvahu několik prvků, které se vztahují k období, které nyní probíhá. To je druhé referenční období. Eh, bylo by férové říct, že eh, nejsme úplně eh, spokojeni s výsledky, protože mm, je ta, ta nákladová účinnost, ty, to, co z toho vyplývá, ještě není dostatečné během, během období, kdy vlastně doprava trošku stagnovala, tak by ty náklady měly být účinnější. Za druhé, letecká doprava se navyšuje a to dostává celý systém pod tlak Zvyšuje se objem dopravy letecké eh, a zvyšuje se počet spoždění, takže eh, je nutné eh, investovat do náboru nových lidí, kteří toto budou kontrolovat, takže musíme být trošku flexibilnější v našich opatřeních. Co se týče dalšího referenčního období, Pracujeme také na tom, aby se začalo s obdobím od roku 2020 a tady bereme v úvahu zpětnou vazbu Evropského soudního dvora. Musíme zlepšit synergické synergie mm, mm, mezi stránkou provozní a regulační, tak aby ta síť eh, fungovala eh, eh, lépe. To, co je to propojení mezi takzvanými network managery a Cezarem, prošetřujeme taky mm, finanční zprávu, tak abychom lépe pochopili, jak je kapitál vydáván, jak jsou finanční prostředky vydávány, Chceme ještě posílit dohled to budou lidé nebo eh, gremia, která budou zodpovědná za eh, implementování tohoto systému a chceme také revidovat některé ukazatele, budou vylepšeny a eh, zavedeny budou nové a konečně máme v úmyslu zjednodušit tento systém a snížit administrativní náklady na ně. Takže tento proces teď pokračuje a diskutujeme o tom na běžných fórech s členskými státy, s eh, výborem a tak dál. Jedna diskuze se vedla minulý týden a další diskuze eh, se povede v červnu. Cílem je eh, přijít s mít takové pozitivní stanovisko členských států. A e, souběžně s tím e, chceme vést diskuze o cíli e, další referenční období, které začne od roku 2020. A toto bude znamenat i konzultace s jednotlivými aktéry a k tomu a jejich rozhodnutí budou zohledněna Mm, na začátku dalšího roku se bude pokračovat s implementací tohoto systému. Jak jsem řekl, ukázal se být úspěšným. Tak teď ukončím a jsem připraven odpovědět na jakékoliv otázky, které položíte k této iniciativě. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za vaše vystoupení a paní Klun má jako první slovo. Děkuji, Děkuji paní předsedkyně a děkuji také komisi za dnešní prezentaci. Ano, díváme se stále do budoucna a musíme se snažit zlepšit výkonnost a také e, ty otázky tarifů. Musíme sledovat stimuly, jak byly účinné a e, co udělat pro to, abychom ten výkon zlepšili a také zamýšlet se nad tím, zdali by tyto stimuly měly být nějakým eh, způsobem více propojeny s legislativou Evropského jednotného nebe. A eh, Cezar, eh, takže celkově se zdá, že to ten režim a cíle nepodporují ten náš hlavní plán, já bych se chtěla zeptat komise, zdali uvažuje o nějakých oddělených stimulech eh, pro CIZER, zdali by něco takového mělo být vzato v úvahu, mělo být podporženo. Děkuji. Paní Grapiny má slovo, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem vyslechla komisi s velkou pozorností a je zcela jasné, že zlepšení je tady zapotřebí. Komise to řekla jasně. Vy jste hovořili o nějakém hodnocení v roce 2015 a 2012 předtím, nějaké údaje tady zazněly a to eh, tedy údaje od operátorů, od těch, eh, kteří eh, používají to nebe, užívají. A zeptali jste se také spotřebitelů, protože já musím říct, že jsem celé toto období létala a nepocitovala jsem žádné zlepšení, žádné zlepšení ohledně létání na čus a tak dále. Takže má první otázka zní, konzultovali jste spotřebitele a ta spoždění, o kterých jste hovořili, snažili jste se analyzovat, co bylo příčinou těchto spoždění, a nebo jste prostě vzali v úvahu spoždění jako celek. My jako spotřebitelé máme zájem o bezpečnost, chceme letadla, která lítají na čas. A e, jsem také členkou výboru IMCO a samozřejmě, že mne hodně zajímá nějaká zpětná vazba i e, na tyto věci. Děkuji vám, paní Grapiny. Paní Ajoto má slovo, prosím. Grazie, Presidente, Ringrazio la commissione per la presentazione della... Děkuji. Já chci poděkovat komisi za posouzení referenčního období číslo 1 a 2. Je to velice důležité posouzení Eh, do budoucna, pokud jde o fungování jednotného evropského nebe. Je důležité, že máme jasná údaje, jasné údaje z prvního referenčního období, byť eh, teď nemůžeme porovnávat mezi prvním a druhým obdobím, protože nám ještě chybí konečný rámec. Nicméně jasné je, že stanovené cíle byly nastaveny příliš eh, ambiciozně a neodpovídají realitě. Jsou to důsledky politického rozhodnutí, které příliš neodpovídají praktické eh, situaci. Možná by tedy bylo vhodnější, kdybychom si zvolili realističtější přístup z hlediska kapacity a ekonomických dopadů. A tím už se dostávám ke konkrétním otázkám na komisi. Jak interpretujete dosavadní výsledky, pokud jde o implementaci současných období a pro období RP3? Myslíte si, že by bylo vhodnější vít z druhého referenčního období a vzhledem k tomu, že nám chybí některé výsledky pro první a druhé referenční období a některé ty cíle vidíme, že byly dosaženy pouze částečně, a to kvůli chybným odhadům, nebylo by vhodnější ta referenční období zkrátit, udělat z nich období jedno či dvou leta a nastavit si tam cíle v oblasti kapacity, nákladů, životního prostředí, bezpečnosti a tak dále. Velký důraz se klade na snižování nákladů. To nespochybňuji, ale nemělo by to nijak eh, vést ke snížení bezpečnosti a ochrany. Tam samozřejmě žádné úspory nejsou přijatelné a v příštím referenčním období číslo 3, pokud jde o tu úsporu nákladu. Děkuji, další je paní Foster. Eh, já jsem vás neviděla, že byste eh, zvedla ruku, ale teď jsem si všimla, máte slovo. That's okay, it's not the end. Děkuji, čím svět nekončí. paní předsedkyně. Um, Jen jsem chtěla poděkovat za prezentaci a e, i toto vyhodnocení e, je vlastně děláno z perspektivy EU. E Co však tady není dáno, je poskytnutí informace o výkonnosti a o tom, jak jednotlivé členské státy si vedou v této oblasti. A jak víte, Eh, tak eh, jako bývalá zpravodajka k jednotnému evropskému eh, nebi jsem velice podporuji toto. Ehm, ale pokud z toho, problém ehm, se podíváme na to, proč máme spoždění, ehm, tak jsou určitě možnosti, jsou určitě situace, kdy se některé systémy skolabují. Ale jeden z největších problémů, který tady máme, je jsou eh, stávky a eh, rozruch, který to vede. Tady eh, se musí přebírat zodpovědnost. Děláme vše, co je v našich silách pomocí technologických opatření. Děláme vše, co můžeme, ale jsme v situaci, kdy máme členské státy, některé, a vlastně tento rozruch nebo tento chaos má dopad na spotřebitele. Nemáte, jeden z kolegů měl pravdu, když říkal, že spotřebitel vlastně tady eh, na toho to dopadá. Ehm, je to taková ožahová otázka, protože mm, eh, nevždycky Známe jednotlivé průmyslové eh, vztahy v jednotlivých členských státech, eh, ale ono to není dostatečně dobré, protože eh, to tady nezlepšuje situaci. Já si myslím, že lekce, kterou byste se měli poučit, a také komise, která by měla být předána i členským státům, začlenit je do systému jednoty evropského nebe, tak aby oni převírali také zodpovědnost. A toto zatím nebylo naplněno tak, jak by mělo. Jsou to veliké politické otázky a já tady nemohu sama sedět a říkat, Eh, eh, lidé eh, to, lidé to musí převzít. Mm, ano, je tady právo na stávku. Já jsem také v této průmyslové oblasti působila, ale toto, ten dopad na spotřebitele opravdu není přijatelný. Takže mm, zatím bych to takto ponechala a jistě mm, komise na to může podat komentář, ale pokud nebudeme chtít dosáhnout vázávažného pokroku, tak jediná možnost je, aby přebrali všichni zodpovědnost, které mají eh, převzít, pokud budeme chtít, aby účinně fungovalo jednotné evropské nebe, aby z něho všichni mohli profitovat. Děkuji. Merci beaucoup, Madame Foster. Děkuji, paní eh, Foster. Nyní pan van Miltenberg. Děkuji, paní předsedkyně. Jedna prostá otázka. V jedné části prezentace hovoříte o tom, že členské státy, osm z nich, investuje méně než 50 podle plánu prvního referenčního období, tedy od roku 2012 do roku 2014. A já se chci zeptat, Jaké jsou prognózy pro druhé referenční období, které ještě neskončilo? Opět to bude osm nebo možná i více členských států. A co s tím budete dělat, když tady čtu v tom vašem dokumentu, že 8 uživatelů leteckého prostoru odmítá naplňovat cíle s tím, že e ANS nebo respektive národní orgány dostatečně neinvestovaly. A co chcete udělat pro to, aby se jejich investice zvýšily a tím pádem jsme zlepšili dosahované výsledky? Děkuji. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji, pane Van Miltenborgu. Pan Koch má nyní slovo. Ja, vielen Dank, Frau Vos. Ano, děkuji, paní předsedkyně, děkuji také komisi za její práci. Nevidím všechno tak pozitivně, jak jste to viděli vy. Hlavně tady vidím další možnosti vylepšení. Z různých rozhovorů jsem získal dojem, že existuje veliký nesoulad nebo neexistuje spolupráce mezi EAS, Eurocontrol a národními bezpečnostními úřady pro leteckou dopravu. Tady bych si přál spolupráci uší. Děkuji. Děkuji panu Kochovi a teď jenom rychlá otázka během vyjednávání o nařízení k jednotnému evropskému nebi jsme viděli, že e, to byl určitý potenciál, jak e, snížit objem kerosinu a emisí i CO2 alespoň 10 To znamená, Mohla by komise nám prosím říct, e, jestli mají konkrétně aktualizované informace k tomuto, zvláště spotřeba energie a klima, no, věci týkající se klimatu. Pan Kac. Prosím, kdybyste mohli odpovědět na všechny tyto otázky. Máme velmi omezený čas. Už trošku pokuláváme. Děkuji, vezmu to rychle. Pokud jde o to nasazení a zavedení služeb, tak eh, ano, teď probíhá implementace nejenom té výzkumné fáze, která je v kompetenci společného podniku, ale v roce 2015 začala také fáze zavedení a Tady využíváme i finančních pobídek, které obvykle pocházejí z nástroje na propojení Evropy. Naším cílem je dosáhnout rychlejší implementace řešení CESAR které vychází z té výzkumné fáze a také chceme zajistit, aby tato řešení byla zaváděna synchronizovaně a koordinovaně, protože samozřejmě síť eh, správců letového provozu a uspořádání letového provozu eh, vyžaduje koncepci, která bude zohledňovat rozdíly v členských státech takže se chceme soustředit eh, na poskytování pobídek v projektu Cezar. Pokud jde o otázku důvěry spotřebitelů, my jsme spotřebitele nekonzultovali, musíme vzít v potaz to, že všechny tyto údaje jsou údaje, které se soustředí čistě na uspořádání letového provozu, což je pouze část, eh, která odpovídá za spouštění ale samozřejmě dochází ke spožděním a těch je, myslím, většina, která nijak nesouvisejí eh, s letišť s tím letovým provozem jako takovým, ale spíše s letiště, leteckými společnostmi a tak dále. Například eh, během května jsme zažili mm, velice neblahou situaci se spožďováním letů nejenom vzhledem k meteorologickým podmínkám, eh, vzhledem eh, k bouřkovému počasí, ale také kvůli řadě stávek. A důvodem eh, byl částečně i problém ATM, protože víme, že jsou tady některé členské státy, kde jsou úzká místa, kde je nedostatečná kapacita, zejména kvůli nedostatečnému řízení letového provozu. Není tam dostatek dispečerů, kteří byli, byli schopni eh, eh, bezpečně eh, kontrolovat letadla a následně otevírat prostory. Pokud jde o nadcházející referenční období, tak poučíme se z těch předchozích. Ano, u toho druhého ještě zatím nemáme plný obrázek. Pokud jde o cíle, tak říkáte, že ta ambice je příliš eh, vedena politickými rozhodnutími, ale mě třeba se ptát, zda stávající systém, který je velice roztříštěný, je připraven na to, aby reagoval na další nárůst letového provozu. provozu. Musíme zajistit, aby eh, se ten nárůst nějakým způsobem účinně řešil na vnitrostátní úrovni i přeshraničně. A s tím nárůstem letového provozu určitě musíme počítat. My teď provádíme studii k nové architektuře leto, letového prostoru, kterou budeme prezentovat eh, v parlamentu ještě letos. A chceme tak eh, oslovit různé organizace ohledně koncepce bez hranic a pokusit se navýšit stávající kapacity. Bezpečnost je samozřejmě prioritou, tu nechceme nějakým způsobem ohrozit. I stávající systém si klade eh, otázku bezpečnosti jako svou prioritu a tak tomu bude i do budoucna. Takže myslím si, že eh, ten systém sledování výkonnosti nemá jakýkoliv dopad na bezpečnost. Spíše je tady vazba mezi eh, kapacitou a nákladovou efektivitou, nakolik investovat do nových kapacit, do nových systémů a nakolik eh, to budou opodstatněné náklady. Takže tato vazba, eh, tuto vazbu mezi náklady a kapacitami musíme lépe zanalizovat. Dále pokud jde o situaci se stávkami, tak eh, víte sami, že jde o odpovědnost několika států v Evropě. Ale problém to určitě je. Loni jsme publikovali za komisi sdělení o propojené letecké dopravě a v příloze sdělení jsme zveřejnili pracovní dokument komise, kde hovoříme o mm, pokračování eh, provozu business continuity. Je totiž potřeba nastavit větší předvídatelnost pro situace, ke kterým při stávkách dochází, abychom snížili dopad stávek. Jinak eh, se s vámi shodujeme. Eh, shodujeme se s paní poslankyní Foster, že je třeba propojit eh, úsilí. Chápeme, že dnešní roztříštěnost má řadu důvodů a jedním z důvodů je nedostatečná politická podpora. Pokud ji nebudeme od členských států mít, tak iniciativa SES e nenaplní ty stanovené cíle, se kterými jsme přišli již před 15 lety. Pokud jde o stanovení příštího referenčního období, tak eh, zatím to není úplně nejslibnější. Dojde k nárůstu provozu, to je jisté. Asi budeme zažívat eh, větší spoždění. Letní sezóna, která eh, nyní začíná v červnu, uvidíme, jak se to bude měnit, ale původní nebo dnešní odhady jsou takové, že cestující budou zažívat eh, větší spoždění kvůli ATM. Takže bude potřeba, abychom eh, naši spolupráci zefektivnili, abychom zvýšili kapacity a byli flexibilnější při poskytování kapacit. A pokud jde o dopad na životní prostředí, tak tady hovoříme o velice malé části emisí, protože měříme možnost poskytovat letadlům nejlepší trasu, která bude minimalizovat dopad na životní prostředí. A nejlepší trasa je většinou ta nejpřímější, nejkratší, která bude nejméně energeticky náročná. A přitom opět eh, narážíme na řadu obtíží, protože letadla většinou letí tou nejpohodlnější trasou, ale z, rů, z důvodu různých poplatků na vnitrostátní úrovni eh, si vybírají trasy, která bude, trasy, které budou minimalizovat celkové náklady a do hry vstupují nejenom náklady na letecké palivo, nejbrž i různé další poplatky. Takže všechny tyto proměny musíme zohlednit. Ale děkuji vám za vaše eh, vstupy, které využijeme při naší budoucí práci na příštím referenčním období. Děkuji. Velice vám děkuji, paně Castelletti. Jsem trošičku smutná a musím říct, eh, že mě mrzí, že ten environmentální dopad nebyl vzat v úvahu a doufejme, že se tak stane Děkuji všem za příspěvky. Doufám, že budeme mít příležitost se eh, eh, k této studii ještě vrátit. Před námi je další bod, eh, v různé, žádné body do tohoto nemáme. Takže kdy se sejdeme příště, kolegyně a kolegové, bude to ve středu a ve čtvrtek ve 20. a 21. června v 9 hodin toto je konec zasedání výboru TRAN, ale začíná e, sezení za e, zavřenými dveřmi e, takže uděláme maličkou přestávku, aby byl vypnut web streaming a aby veřejnost mohla opustit zasedací sál. A začneme za 10 minut. Za 3 minuty. Ne, za 5. Takže rozřízneme to na půl, začínáme za pět minut. Máte čas si dojít třeba pro kávu.